Dobré ráno. Eh, měli bychom se pustit do našeho dnešního programu, protože máme pouze den a půl na zkuzování tento týden. Já vás tedy všechny srdečně vítám. A především tedy provedeme schválení pořadu jednání. My jsme, jak asi víte, změnili dva zpravodaje, paní Kaniety na eh, transevropské energetické infrastruktuře a paní Le Grip, která se zabývala celým kodexem Unie. Takže my začneme nejdříve tou transevropskou energetickou infrastrukturou. Za chvíli tedy. A ještě bych chtěl připomenout, že odpoledne nás čeká významné slyšení o profesionálních kvalifikacích a e, naší zpravodajkou je paní Vaňo a e, vím, věřím, že jste docela e, s tím seznámeni. Můžeme tedy schválit program, můžeme dobře. Začneme oznámeními. Tak chtěl bych vám říci, že jsem byl poctěn pozváním konferencí evropských parlamentů, tedy eh, národních parlamentů, eh, Kosakem eh, v Kodaně v neděli a v pondělí, abyste prezentoval naši práci o společném trhu. Myslím, že to bylo přijato velice dobře a také jsem zdůraznil, nakolik si vážíme práce národních parlamentů. Mám tedy eh, zkušenost, eh, tedy, eh, že jsme s panem Barnierem byli spolu na pódiu a společně jsme odpovídali, čili zatím to bývá naopak, že já se vždycky ptám pana Barniera, teď jsme byli oba dva na pódiu, což myslím byl docela dobrý zlepšení profilu našeho výboru. A také uznání naší práce národními parlamenty. O tom budeme mít eh, zprávu a já vám také eh, rozešlu veškerou dokumentaci, která se toho bude týkat. A bude se to týkat tedy eh, transpozice a tak dále. Pan komisař Barnier nám sdělil, že komise už eh, začala pracovat na eh, nových návrzích, na ještě dalším posílení Single Market Actu. A my tedy dnes odpoledne se budeme bavit o tom, jakým způsobem bychom se toho chtěli sami účastnit. Čili tolik eh, k zasedání KOSAK a za druhé chci říci, že naše naše zasedání je vysíláno po webu a máme pro vás nový newsletter MCO. E, tam je spousta informací o naší práci, můžete si ho otevřít na internetu a máte tam tedy přímo linky na naše e, další e, dokumenty, takže takto se můžete stát přáteli našeho výboru. Tak a ještě nás, na, máme tady eh, máme tady téma eh, rozhodnutí soudního dvora o koncesích, čili to je práce, kterou tady připravuje a připravil náš sekretariát. My budeme mít 10. května na toto téma workshop, myslím, že odpoledne, ale to vám ještě sdělíme přesně. Čili budeme mít workshop o koncesích, Eh, něco z toho jsme už eh, debatovali a také eh, pan Živan nám tedy k tomu něco časem řekne, jak tedy budeme reagovat potom na návrhy komise. Tolik má sdělení a nyní tady máme schválně zápisu z předchozích zasedání a to dvojí říjnové zasedání a letos z března, tedy října loňského roku letos z března takže eh, pokud do konce tohoto zasedání nebudou přijaty žádné připomínky, eh, budeme je považovat za schválené. No a teď se dostáváme k prvnímu bodu na programu a to bude stanovisko paní Kaněty o transevropské energetické infrastruktuře. Eh, Andreas Schwab zastoupí paní Kaněty dnes dopoledne a máme tady taky pana Živěce, který je stínovým zpravodajem. Za SND tady je paní Rüle, a pak možná někdo za zelené. Dobře, tak to si nějak dořešíme. A také s potěšení vítám eh, paní Vinová, který je eh, eh, ředitelem z direktorátu pro vnitřní trh DG Energetika, takže vás tedy také vítáme. Pane Švábe, dávám vám slovo na úvod naší debaty. Děkuji, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Chtěl bych především omluvit paní kolegyni Kaněty, která z důvodů osobních dnes zde nemůže být s námi. Já tedy bych eh, za ní eh, dovolil si uvést několik eh, důležitých bodů k této zprávě, kterou projednáváme dnes poprvé. Je velice vděčná, že spolupráce se stínovými zpravodaji hm, dosud fungovala velice dobře a pokoušela se také v maximální míře zapracovat jejich názory do svého stanoviska. E, není samozřejmě možné vyhovět všem a ona je e, toho názoru, že by to ani nemělo smysl, protože výbor se musí soustředit pouze na svůj, svou vlastní působnost. E, paní Rühle zde byla jako stínová zpravodajkyně Zelené a přála si, aby se zde zdůraznili ekologické aspekty a jelikož své stanovisko bude podávat také výbor pro životní prostředí, tak my se budeme soustředit spíše na eh, aspekty vnitřního trhu. My jsme ve výboru už o podstatných věcech jednali a Eh, důležité je, abychom co nejdříve eh, měli v Evropě úplný energetický trh v Evropě, eh, tak aby všechny země byly tak, že žádná se nebude cítit izolována uvnitř Evropy. Podle názoru komise a občanů je, bude třeba až 200 miliard eur k tomu, aby Evropa a všichni občané eh, ze všech členských zemí byli propojeni tak, aby i v krizových časech byla energetika, tedy energie pro všechny zajištěná. Eh, projekty by měly být financovány z privátních peněz a otázka je, zda by měli mít přístup také investoři z třetích zemí, nebo jestli se k tomu máme postavit spíše kriticky. Paní kolegyně Kaniente se zatím nerozhodla, jaké bude vyznění, poněvadž v této souvislosti je třeba také brát ohled na další zákony, jako třeba eh, Government Procurement Agreements. Pro financování tohoto balíčku, tedy balíku 200 miliard eur, je ve víceletém finančním plánování k dispozici zatím 9 miliard, a to na projekty, které jsou důležité pro přeshraniční zajištění energie a které pro privátní investory by asi nebyly zajímavé. Nicméně těch 9 miliard je velice málo ve srovnání s těmi dvěma miliardami. Čili, eh, jak řečeno, tyto projekty asi nebudou dostatečně zajímavé pro privátní investory. Paní kolegyně Kaliente se soustředuje na to, aby abychom se pohybovali skutečně eh, v působnosti našeho výboru, nezasahovali do působnosti výboru jiných. A důležité je, a ona to zde zdůrazňuje, že spotřebitelé v odlehlých oblastech EU možná by museli platit za energii více, kdyby tato celoevropská síť nebyla dobudována úplně. Domnívá se také, že ceny energií by měly e, přestat stoupat, což je tedy důležité zejména pro chudší spotřebitele. A samozřejmě my z hlediska vnitřního trhu musíme eh, na přední místo postavit ochranu spotřebitele, čili jde o to, aby energie byla pro všechny Evropany do budoucna zaplatitelná. Toto je v podstatě eh, obsah tohoto eh, stanoviska. Eh, pokud se týče pozměňovacích návrhů, termín je 7. květen a paní kolegyně se těší na další podněty a eh, pozměňovací návrhy. Děkuji vám. Um, uh, Děkuji mnohokrát a já myslím, že paní Kalněty má naprosto pravdu, když zaměřuje své stanovisko na oblasti, které jsou eh, zvláštního významu pro nás a také pro energetický trh ale také jsem se ptal na širší kontext návrhu, protože právě to by pro naše členy bylo důležité. Nyní, pane Civič, eh, chtěl byste se, pane Civič, vyjádřit? Děkuji. Posłanki sprawozdawczyni, e, chciałbym jej życzyć powrotu do zdrowia, bo... Děkuji. E, já bych mm, e, samozřejmě chtěl popřát paní zpravodajce brzké uzdravení a doufám, že jí eh, sepisování eh, stanoviska nevyčerpalo tolik, že by to pak zabránilo v cestě sem, ale vím, že vynaložila mnoho času a energie eh, na sezbírání našich názorů a díky tomu vzniklo stanovisko, které eh, není kontroverzní, což nás téměř překvapuje z pohledu naší politické frakce. Bych rád poukázal především na eh, skutečnost, že je snadné vystoupit nad úroveň profilu výboru pro práva spotřebitele a jednotný trh. Já bych na tomto místě poukázal na tři aspekty. Jednak eh, zaznamenáváme jasný krok směrem k jednotnému trhu. My jsme již dlouhou dobu zdůrazňovali, že jednotný trh eh, je nám stále vzdáleným snem. Ačkoliv se o tom hodně hovořilo, nelze hovořit o jednotném trhu bez infrastruktury a právě proto toto nařízení představuje významný krok směrem k vytvoření jednotné evropské infrastruktury. Mějte na paměti, že se nám nabízejí tři hlavní zdroje energie, tedy jednak energie elektrická, energie ze zemního plynu a ještě další formy energie. A my jsme samozřejmě také zaměřeni na koncové uživatele. Před nějakou dobou jsme pracovali na eh, tématu energetické bezpečnosti, zabezpečení dodávek energie z pohledu uživatelů, spotřebitelů. Pan Šváb tady zmínil problematiku cen. My se však budeme snažit zajistit, aby jakmile bude zavedena tato jednotná infrastruktura, aby pak ceny za energie byly sníženy, respektive abychom nezaznamenali diverzifikaci směrem nahoru. Pro nás je to naprosto zásadní a pro náš výbor také stejně jako cenový faktor zajištění, zaručení dodávek energie. To má také svůj smysl a v tomto smyslu ehm, zdokonalení energetických sítí Evropy má velký význam. Balíček, který v pozměňovacích návrzích zpravodajka nabízí, může tuto problematiku obohatit o další prvky. A pokud to tak má nastat, tak si o tom s paní Kalněty ještě promluvíme. Já bych však zmínil na tomto místě ještě jednu otázku, která možná nevyvstala na diskusích našeho výboru, ale rozhodně vyvstala v diskusích v národních parlamentech. A to e, nástroj propojení Evropy, Um, úvěrová linie, eh, která bývá často používána pro eh, zajištění finančních prostředků z politiky soudržnosti. A vzhledem k tomu, že hovoříme o 9 mm, miliardách, což není až tak obrovská částka, která by nás měla šokovat, eh, Měli bychom to však i nadále mít na paměti, ačkoliv to nespadá do působnosti našeho výboru, rozhodně by se toto nemělo dít na úkor politiky soudržnosti, jelikož tento nástroj je správně definován a je velmi potřebný. Děkuji mnohokrát. Děkuji eh, za tyto důležité body a já možná požádám také komisi, aby eh, zmínila o této souvislosti s politikou soudržnosti. Paní Rule? Vielen Dank, ich kann mich... Děkuji jenom krátce. Paní Kalniete se naštěstí orientovala na příslušnost našeho výboru, pracovala podle ní a myslím si, že otázka politiky soudržnosti a otázka financování sítí, tu bychom tady neměli otevírat, protože to patří do jiného výboru. Takže vítám, že tento, tato zpráva se jasně drží kompetencí našeho výboru a mohu tuto zprávu podpořit. Pokud jde o životní prostředí, tak to bylo v podstatě propojeno s jinými kompetencemi jiných výborů, takže jsem ráda, že paní Kalněte postupovala takto, takto a podporuji to. Good. Uh, thank you very much. Výborně, děkuji mnohokrát. Chtěl by se ještě někdo vyjádřit? Pan prosím. Já nevím, zda to nevyznělo jasně, ale já jsem se snažil zdůraznit, že bychom neměli narušovat problematiku rozpočtu. Já jsem eh, také zjistil z ohlášení národních parlamentů, a to je něco, co by vás jistě zajímalo. Já jsem naproti, naprosto proti rozšiřování rozpočtu. Přesně tak to eh, jsem to ve svém vystoupení myslel. Děkuji vám za eh, vyjasnění. Pan Benoit, prosím, chcete se vyjádřit? Děkuji vám, pane předsedo, a dobrý den. Eh, děkuji panu Švábovi za to, že zastoupil paní Kalněty v představení zprávy. A musím říci, že eh, je to problematika, která se úzce zaměřuje v tom stanovisku na kompetence našeho výboru. A když hovoříme o energetické infrastruktuře, eh, tak jsme také ve vašem hledáčku, protože eh, bez infrastruktury nemůže fungovat jednotný trh a o to nám právě jde my se setkáváme s tím, že absence infrastruktury nám zabraňuje v realizaci integrace 27 eh, trhů členských států na jeden trh, který by měl přinést podle našich očekávání přínosy spotřebitelům a tím hlavním přínosem by měly být konkurenční ceny. A když vidíme rozdíly cen, které se pohybují až do výše 30% mezi západoevropskými a východoevropskými zeměmi, kladete si otázku, proč tomu tak je tak by tomu v jednotném trhu být nemělo. A je to právě v důsledku absence infrastruktury, ehm, v důsledku existence dominantního dodavatele, někdy jediného dodavatele v dané zemi, který si pak může diktovat ceny. A je velice důležité, aby právě pomocí infrastruktury eh, byla tato dominance spochybněna, narušena a díky tomu vznikly konkurenční ceny. Infrastruktura představuje pouhých 5 až 10 koncové ceny, kterou platí spotřebitel. A proto neochota vytvářet novou infrastrukturu tam, kde je to potřebné a tu potřebu, zdůrazňuji, potřebujeme vždycky pro každý projekt provést eh, spolehlivou analýzu přínosů a nákladů. Tak proto říkám tam, kde je to potřeba ale je zřejmé, že investice těchto prostředků pak vede eh, ke zlepšení cenové hladiny pro spotřebitele, protože s těmi 5 až 10 procenty můžete ovlivnit cenu komodity, která představuje 40 až 50 z té ceny, kterou pak platí spotřebitel. Je to tedy skutečně platná, hodnotná investice a my také musíme řešit otázku, kterou považujeme za důležitou, a to, že je tam nedostatečné pochopení potřeb infrastruktury. Někdo říkne, ne, to není u nás, nepotřebujeme infrastrukturu a tak dále. Ale já si myslím, že problematika přijetí ze strany veřejnosti má velký význam význam. Také pokud chce mít spotřebitel zaručené dodávky energie, musí chápat, že to jde ruku v ruce s infrastrukturou. A to také souvisí s pochopením fungování celého energetického sektoru, zvláště elektřiny, protože bude probíhat výraznější elektrifikace systému a pokud nebude existovat správná infrastruktura, budou dodávky eh, riskovat narušení a ceny samozřejmě pak nebudou konkurenční. To je velmi důležité. A samozřejmě musíme také se spotřebiteli spolupracovat. To je součást jednotného trhu. Rozumím také tomu, té obavě, kterou zmínila ve stanovisku paní Kalměty, z hlediska přínosu pro takzvaně běžného spotřebitele. Já bych to spíš definoval jako domácnosti jednotlivce. A důležité je, aby právě domácnosti pocítili přínosy všech těchto politik jednotného trhu, lepšího propojení trhů eh, v Evropské unii. A přesně tam jak víte, my usilujeme o splnění těchto cílů, které stanovily hlavy státu a vlád v únoru roku 2011, aby byl dokončen jednotný trh pro energetiku do roku 2014 a aby také skončila izolace tzv. energetických ostrovů do roku 2015. To je tedy nesmírně důležitý cíl, který sdílí um, političtí činitele na nejvyšší úrovni a musíme to vnímat právě touto optikou. A poslední zmínka se týká nástroje propojení Evropy CEF musíme si ujasnit, že tady nedochází k překrývání s energetickou politikou, pokud jde o energii a nástroj propojení Evropy. Víte, že tento nástroj eh, CF obsahuje dopravu, telekomunikace a energetiku. A právě v energetice se může diskutovat o dopravě se může diskutovat o propojení s regionální fondy, ale pro eh, energetiku musím zdůraznit, že potřebujeme skutečně evropský přístup k infrastruktuře, protože infrastruktura, která se vystaví v jedné zemi, pak může sloužit více zemi sousední. A pokud diskutujete eh, o tom, aby eh, provozovatel přenosové sítě vystavil eh, něco pro vedlejší stát, pro sousední stát, tak jistě se tomu nebude do toho chtít, pokud nebudou tyto subjekty spolupracovat, tak aby se mohli podělit o náklady, ale i o přínosy koherentním způsobem. Ale podívejme se například na větrné elektrárny Ehm, kde se přijímá energie z moře, ehm, v Severním moři. Tam se podívejme, toto eh, bude přínosem pro všechny západoevropské země. A jak rozdělit náklady pro takové ehm, projekty, jako jsou tyto popřežní větrné farmy? pokud chceme tyto projekty optimalizovat a podaří se nám to, ušetříme miliardy eur a zároveň Ehm, sice to bude stát nějaké peníze daňových poplatníků, ten přínos bude pro všechny, včetně spotřebitele. To znamená, že je vhodné ehm, mít soustředěné peníze na projekty, které jsou přeshraniční ze své povahy a které budou přínosem pro více zemí. Ono je to někdy těžko zjistitelné dopředu, protože přínos pro jednu zemi může být 40%, pro jinou 50% a pro jinou jenom 5%. Jak s tím pak naložit? Já myslím, že my bychom měli mít možnost poskytnout pobítky pro tyto investice, protože ty pomohou integraci trhu a zabezpečení dodávek. To je duch nástroje propojení Evropy. A je to skutečně Evropský fond, není napojen na národní přístupy. A tím se liší od regionálních fondů. A právě proto je nezbytný evropský přístup, abyste rozhodli o využití těchto fondů. Děkuji mnohokrát. Děkuji za e, e, užitečný přehled celého projektu a máme ještě poměrně dost času, ehm, protože další bod. Ehm, vidím, že je tady pan Mandelson, chtěl by se přihlásit, chtěl by se vyjádřil, protože stínový zpravodaj tady není, ale je tady také pan Majer. Já tedy eh, zahájím další kolo eh, diskuse v reakci na to, co jste si vyslechli od komisy a pak dám slovo panu Švábovi a ještě tedy zástupce výboru pro regiony, regionální záležitosti. Pan Majer, prosím. Ja, danke schön. Děkuji. Jenom dva body, a to krátce. Jednak zřízení sítí, které zejména kvůli obnovitelným energiím musí být strukturované jinak než dosavadní sítě. Komise se zmínila například o velkých eh, větrných parcích eh, u Severního moře. Tam přichází obrovský nárazový proud elektrický a je těžké ho správně rozvést. Eh, k čemu nám bude, když budeme generovat elektrickou energii a nedokážeme ji rozvést, eh, přepravit? Eh, to, co se tam má postavit, to není jenom Dolní Sasko a Německo, ale to může zásobovat také okolní státy. A druhá připomínka se týká ceny. Pokud máme 30% cenový rozdíl, tak to není eh, věc infrastruktury a nedostatečné sítě, ale je to otázka politiky. V Německu je cena z poloviny cena energie a druhá polovina je cena politická. To znamená příplatky, které sice chceme, ale které se týkají dalších věcí jako obnovitelných zdrojů a podobně to se sítí a s konkurencí v podstatě nesouvisí. Je to eh, poplatek, který se v Německu platí a jde z velké části na obnovitelné zdroje energie a jejich infrastrukturu. Takže na straně jedné musíme spočítat, co stojí a co můžeme převést dál. Na druhé straně uh, si musíme uvědomit, že ceny se kalkulují stále ještě z velké části národně, nikoli ve vnitřním trhu. Děkuji. Uh, Paní Rühle většinu řekl pan Majer a já tady chci jenom jednu věc vysvětlit. Myslím, že tento výbor podporuje výstavbu evropských sítí. Ano, a stejně jako vy si myslíme, že je to evropský úkol, protože i my vidíme riziko, že členské státy budou v první řadě vidět svoji síť a teprve potom nadnárodní síť. Takže pokud chceme udělat změnu, musíme postupovat takto, ale je třeba uvědomit si, jaké kompetence jsou naše, co patří výboru ITRE a dalším výborům. Okay, um, anybody else? Tak eh, ještě někdo a pan Živěc ještě. Jenom stručně eh, Chtěl bych tedy eh, něco říci k tomu úseku eh, představitele komise, který hovořil o evropské povaze tohoto projektu. Já eh, bych chtěl tady zmínit určitou, řekněme, radu, která se týká překonávání stereotypů myšlení. V nových členských zemích, a odkud jsem i já, panuje přesvědčení, že jakmile dojde k Eh, omezení eh, fondu soudržnosti, eh, tak prostě nebude dost peněz. Ale to je sice pravda, jenomže prostě v energetice není možné přistupovat k těmto projektům z tohoto hlediska. Eh, možná, že můžeme využít to, co už existuje, nebo co si chtějí vybudovat eh, jednotlivé země, ale mm, na, my musíme mít tedy v, před očima představu toho, eh, co bychom chtěli mít v Evropě. Čili toto je mm, v podstatě něco, co by se mělo promítnout do plánování na leta 1420, čili v podstatě, aby komise nečekala na různé námitky a obavy, ale aby tady přicházela aktivně s argumenty pozitivními. Děkuji, pan Švábe. Ještě chcete něco na závěr? A pardon, ještě pan Mandels bych chtěl něco říci. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že jsem eh, přijel později, bylo to kvůli dopravě v Bruselu. Eh, náš tedy stěnový zpravodaj chtěl, abych zmínil několik bodů. Je to vlastně otázka na zpravodaj. Je to koncepce eh, obyčejného spotřebitele. To je něco, o čem by rád věděl něco více. A samozřejmě tady tedy bylo zmíněno několik dalších věcí, které už nebudu opakovat, ale ještě tedy zde byly eh, nějaké otázky, které se týká posílení pozice obnovitelných zdrojů energie. Eh, nám jde o to, aby nedošlo ke deformaci energetického trhu. To chtěl říct Ole Schmidt a já bych ještě chtěl eh, říct si něco k tomu, co řekla komise. Sice to, že cena budování infrastruktury v části Evropy jsou, v některých částech jsou daleko dražší než jinde. A jestliže tomu tak je, tak eh, asi budeme potřebovat trošku více informací o tom, eh, jak je to možné, jestli je to složitější nebo ne, ale eh, třeba budování dálnice ve Švýcarsku je levnější než v některých částech východní Evropy a tady asi to nebude zcela v pořádku. Čili my se tady rádi Eh, je přistupujeme k životu jaksi pozitivně, ale asi bude třeba se tady trošku více informovat, čím to vlastně je, tím, že tady to stojí o něco více a zvláště, když to má stát více evropské, z evropských peněz. Tak eh, tady jde prostě, abychom tady měli skutečně jakousi síť, jakési propojení s okruhování, tak aby každý měl k té energii přístup tak eh, ještě než pan eh, Šváb bude mít závěrečné slovo, chce si ještě jednou vzít slovo komise, když máme čas. Yes, thank you, eh, chairman. It's rare enough. Děkuji, pane předsedo. Ano, skutečně málo kdy se stává, že máme více času na to, abychom tam mohli více vysvětlit, takže já ty příležitosti využiju. Zazněly tady dvě, tři otázky v posledním kole tak eh, benchmarking eh, stavebních nákladů, to je důležitá věc. Eh, regulátoři, jak víte, jsou národní regulátoři a jejich úkolem je schválit investiční návrh. Ale samozřejmě, pokud se týče spolupráce evropských energetických regulátorů, čili my bychom měli mít tedy eh, takový orgán, na kterém budou spolupracovat a to by mohlo být fórum, kde tady si více vysvětlíme, eh, proč jsou eh, takové rozdíly. Já myslím, že toto je správná cesta k tomu, abychom se v tom lépe vyznali. Pokud se týče obnovitelných zdrojů, tak my samozřejmě máme národní programy jejich podpory a my v červnu budeme produkovat eh, stanovisko a chceme zajistit to, aby eh, toto bylo konvergentní na evropské úrovni, aby nedocházelo k narušování konkurence. To je samozřejmě důležité, abychom všichni věděli, co se děje v oblasti obnovitelných zdrojů. Samozřejmě je to tak, že čím více budeme mít obnovitelných zdrojů v energetickém mixu Evropské unie, tím více budeme mít také prušnou a propojenou infrastrukturu. To je samozřejmě jeden z hlavních eh, problémů, protože my samozřejmě eh, musíme optimalizovat zdroje energie, tedy ty obnovitelné zdroje energie, prostě vítr a slunce. A mm, neměli bychom e, e, měli být tedy e, lít peníze do systému větrné energie, kde nefouká, sluneční energie, kde nesvítí. Takže je třeba, abychom to z evropského hlediska optimalizovali, všechny tyto energetické zdroje. Takže to je všechno. Já vám děkuji za všechno toto hloubkové uvažování o tomto projektu. Pan Mandes. Já mám ještě dodatečnou otázku na komisi. E, víte, e, v současné době tady přecházíme od fosilních energetik, energií do Eh, obnovitelných zdrojů. Eh, eh, víte, víte zhruba teda, jak dlouho ještě budeme potřebovat fosilní energie, protože jestli třeba za 25 let už nebudou třeba, tak je to zbytečná investice. Tak především je dobrá politika je politika diversifikace. Pokud jste se díval na ten takzvanou roadmap do roku 2050 oblasti energetiky, tak my jsme se tam pokusili odhadnout, jak se budou vyvíjet energetické systémy v příštích 50 letech. A my tedy to bereme tak, že asi budeme mít eh, větší podíl elektrické energie, eh, více jí bude procházet pocházet z obnovitelných zdrojů, ale poněvadž eh, slunce nesvítí celý den, bude třeba to kombinovat také s jinými zdroji. A to znamená, že budeme potřebovat eh, flexibilitu mm, na to, abychom mohli kombinovat i ty obnovitelné zdroje. Samozřejmě budeme potřebovat také ještě plyn v příštích eh, dekádách a pokud se fosilní paliv týče, my říkáme, že bude třeba provést dekarbonizace fosilních eh, fosilních paliv do roku 2030. My jsme před pár lety byli optimističtí, mysleli jsme si, že to dosáhneme do roku 2020, ale eh, odlučování uhlíku a eh, jeho zachycování, to zase technologicky ještě není zvládnuté, tak abychom s tím mohli počítat dříve. Takže myslím, že my si dnes nemůžeme dovolit eh, zakázat konkrétní zdroj energie, musíme pracovat se vším tím, co dnes máme a musíme zajišťovat dynamický přesun k nízkouhlíkové ekonomice. To je ten cíl a máme několik způsobů, jak se k tomu dopracovat. Děkuji vám. A já jsem velice rád, že jsme mohli využít vaší přítomnosti zde na tomto výboru, poněvadž eh, málo kdy tedy eh, ten nejlepší tým z DG Energy eh, k nám zavítá do výboru. Nyní pan Šváb přeje si něco říci na závěr. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že v těch podstatných cílech se shodujeme napříč frakcemi. My chceme v principu, aby prodejci energie ehm, měli Eh, jaksi stejné ceny po celé Evropě, aby mohli nabízet také do zahraničí, což by také mohlo uspořit eh, náklady a já musím říct, že to je nejenom úkol pro nové členské země, ale týká se to i eh, pro i starých. Třeba mezi Bruselem a Štrasburkem je pořád ještě nedostatek propojovací infrastruktury, Eh, které, což je dáno tedy jakousi monopolistickou strukturou v energetice v této oblasti. Já myslím, že také důraz té zprávy nebo toho stanoviska, tak jak to navrhuje zpravodajka, je správný a já věřím, že to, co bylo zde řečeno, eh, je pro spotřebitele Eh, případně pro eh, domácnosti, jak to správně uvádí komise, že eh, to je takto správně, tedy ten, to těště je posazeno správně a já věřím, že tedy do toho 7. května budeme pozměňovací návrhy a pak budeme moci hlasovat. Děkuji vám. Děkuji vám a je vidět, že je tady tady obrovský zájem o toto téma a myslím, že paní Kaněte a její stanovisko to určitě bude reflektovat a prokáže se to. Ehm, budeme se muset také ještě zamyslet nad eh, těmi pobídkami k tomu, aby se více propojovaly sítě, protože to ehm, je v zájmu spotřebitelů. A samozřejmě také ta generace obnovitelných zdrojů, eh, tak tam určitě budeme potřebovat eh, více tedy Eh, propojovacích eh, tady linků v severojižním, eh, v severojižním směru, přičemž ta energie bude proudit oběma směry. Takže já děkuji paní zpravodajce za danou práci v její nepřítomnosti, děkuji také komisi. A nyní, dámy a pánové, máme náskok. Musíme počkat na pana Ariase který se zabývá tématem digitálního společného trhu. Takže já bych si nyní dovolil do deseti hodin přerušit zasedání, abyste si mohli zajít na kávu nebo vyřídit eh, něco jiného, až pan Arias dorazí v deset, tak eh, se budeme zabývat dalším bodem, a to je digitální společný trh. No, výborně. Uh, Dámy a pánové, jsme připraveni na to, abychom mohli pokračovat. Máme tady zpravodaje. Good. So can I, um... Výborně. Já vítám kolegy, kteří se k nám přidali na další položku na pořadu jednání, což je nesmírně důležité stanovisko z vlastního podnětu které se týká koherentního rámce v dotvoření jednotného digitálního trhu. A jak víte, právě jednotný digitální trh byl jasně zvolen jako priorita reformních a růstových programů. Já jsem tady pro ty kolegy, kteří tu nebyli, zmínil, že jsem měl tu čest eh, proslovit eh, příspěvek na konferenci národních parlamentů v Kodeni. Eh, v pondělí a vím, že tam byla také paní komisařka Kruz eh, a je to tedy sdílené téma. A chci poděkovat Pablo Ariasovi a všem zúčastněným členům kteří se podíleli na problematice jednotného digitálního trhu. Také víme, že jsme za poslední tři měsíce uspořádali několik zajímavých jednání a workshopů, které dali z nich řadě důležitých informací, které budeme moci do stanoviska zakomponovat. Samozřejmě eh, délka stanoviska je omezená, samozřejmě je také nárok stínových zpravodajů předložit vlastní pozměňovací návrhy a podobně. Tolik na úvod. Chci zmínit, že stanovisko z vlastního podnětu eh, vede také k návrhům komise, které se vztahují eh, k elektronickému podpisu a dalším aspektům, jako například spotřebitelská agenda, eh, která bude zahájena 22. května a tam budou také podstatné prvky související se spotřebiteli v digitálních trzích. Takže tady nás čeká spousta práva. Paní, zpráva paní Korace Bild eh, k malobchodu má také důležitý komponent elektronického obchodování. A jsem také velice rád, že poslední workshop Eh, jednotný trh přivítal experty eh, z britského maloobchodního konzorcia, zástupce eh, obchodu online, že k výměně názorů. To je možná dlouhý úvod k tématu, které je velmi zásadní pro náš výbor a proto bych požádal pana Ariase, aby uvedl toto stanovisko. Děkuji, Malcolme. Byl bych přijal dřív, ale bohužel jsem měl ještě jiné zasedání, takže jsem nemohl přijet eh, tak brzo. Je to škoda, ale byl bych se do toho pustil dříve, tak, aby všechno mělo hladký průběh. Dobře, vítáme toto sdělení komise. Komise, a to víte, je pro nás jasným partnerem, spolupracujeme s ní, návrh je dobrý, ale myslím si, že je důležité, abychom na něm ještě popracovali. Potenciál na evropském trhu je 500 milionů obyvatel a pak tu máme také elektronické transakce přes internet, nefunguje to vždy a potenciál se nečerpá plně. Také Evropa musí skutečně dosáhnout alespoň 8 pokud to tak v Evropě není. Studie z jiných regionů ukazují z jiných částí světa, že ten podíl je až 30 Tady máme některé předkážky, podmínky a to vede k situaci, kterou si v současné době máme. Při online obchodování máme 27 různých právních rámců a to samozřejmě vede k právní nejistotě, nedůvěře a nedostatečné transparentnosti. Proto je třeba současná pravidla zjednodušit, vytvořit důvěru a také zaměstnanost. Naši konkurenti mají jednotná pravidla, jednotnou úpravu, jednotné prostředí a to vede k růstu samozřejmě, k růstu globálních aktivit v digitální oblasti a u nás je situace taková, že naše podniky bojují s velmi nepřátelským podnikatelským prostředím, což je prochopitelně obtížné. V době hospodářské krize je tvorba pracovních míst velmi důležitá a závisí to zejména na malých a středních podnicích, které vytvářejí převážnou část nových pracovních míst. Malý a střední podnik si nemůže dovolit možná velké nadnárodní podniky, ano, které v Evropě působí. Ty ano, ale malé a střední podniky nemohou existovat bez online obchodování a potřebují partnery, kteří jim poradí, jak zvládnout a vyhovět všem právním normám. To je velmi drahé, takže znát všechny předpisy, které existují v této oblasti, není možné. Eh, dejme tomu jasný příklad. Nadnárodní španělský podnik, eh, znají ho všichni v oblasti textilu a existují informace zveřejňované ve Španělsku. Více než 12 milionů euro investovala tato firma proto, aby vůbec mohla eh, v evropském měřítku existovat a působí ve 14 státech eh, Evropy. Takže možnosti, které mají firmy, jsou důležité. V minulých letech to bylo tak, že mnoho pracovních míst, nových pracovních míst, vzniklo právě v oblasti digitálního trhu a o ty bychom přišli kdybychom nepokračovali. Dokážeme to, když vytvoříme vhodné podmínky. Zejména zde musíme vytvořit také pracovní místa pro mladé lidi. To je jeden z našich velkých evropských problémů. Evropa je na rozcestí. Potřebujeme vytvořit dobré prostředí pro ekonomiku, pro hospodářství, nikoliv je dusit. Je to otázka toho, abychom pokročili v této oblasti, abychom nezaostávali. Chceme Evropu bez překážek, to je jedna varianta, anebo budeme trvat na překážkách a problémech. To je druhá varianta. To jsou dvě možnosti, které máme a je třeba zajistit, aby naše firmy byly konkurenceschopné nejen v Evropě, ale také i jinde. Vnitřní trh, tradiční trh eh, v Evropě se ještě nerozvinul v plné šíři a teď máme šanci, abychom to zrealizovali. Můžeme vytvořit jednotný digitální trh v Evropě. V institucích v minulých letech proběhly různé iniciativy s cílem abychom tohoto dosáhli, abychom dotvořili, dokončili jednotný digitální trh, elektronický obchod, digitální agenda, zákon o jednotném trhu a různé další návrhy, které se týkají ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů a podobně. Evropský parlament schválil také zprávy k tomuto tématu, zejména výbor IMCO. Tady jsme na tom tématu pracovali intenzivně. A kromě toho máme také speciální pracovní skupinu k elektronickému obchodování, která předkládá návrhy, je aktivní a snaží se situaci zlepšit. Nicméně musíme jít ještě o krok dál. Je třeba předložit konkrétní úpravu a konkrétní návrhy na úpravu na eh, pravidla, která změní současnou situaci. Víme, že inovace je klíčem pro vytvoření dynamického prostředí pro podniky a je jasné, že inovace přichází v úvahu pouze tehdy, pokud evropské instituce a zejména Evropský parlament zajistí otevřené prostředí, zajistí konkurenci. A když budeme vytvářet další překážky a budeme bránit podnikům v konkurenci, potom to možné nebude. Potřebujeme vhodné prostředí. V současné době mají výhodu nadnárodní firmy a e, naše malé a střední podniky jsou znevýhodněné. Musíme zajistit i pro ně možnost využít tento nástroj a celý potenciál, který digitální trh a elektronické obchodování nabízí tak, aby obstály v konkurenci s ostatními v tomto legislativním období je nejvyšší často udělat. Digitální revoluce, to je ten vlak, do kterého musíme teď nastoupit, aby nám neujel. V budoucích dvou letech tohoto legislativního období musíme dbát na to, aby naše podniky měly konkurenční výhodu. Když to nezvládneme v tomto období, tak už to pak nedoženeme a pravděpodobně už to nedokážeme ani úspěšně zrealizovat. Pokud se nám nepodaří v tomto legislativním období tohoto cíle dosáhnout, bude to jasný neúspěch. Ti, kteří jsou na špici, ti si ještě upevní svoji pozici na trhu a pokud chceme překonat krizi, nemůže si Evropa dovolit tuto výzvu nezvládnout. To, co zdůraznuju ještě jednou, je oblast digitálního trhu, kde potřebujeme konat. Jsou tu jasné přístupy. Musíme usnadnit situaci podniků při online obchodování, zejména u malých a středních podniků, odstranit právní překážky, tak, aby tyto firmy dokázaly rozšířit svůj elektronický obchod efektivně. Musíme zavést v Evropě jednotný systém pro všechny elektronické systémy, podpisy, ověřování a platby. Je to otázka prodeje po internetu, elektronického obchodování. Je to velmi důležitý nástroj pro malé a střední podniky. Eh, je to otázka eh, evropské sítě, je to otázka agenty digitální gramotnosti a harmonizace je třeba přizpůsobit pravidla s ohledem na ochranu osobních údajů a je to také návrh nařízení ze strany komise a myslím, že to je velký krok vpřed a musíme popracovat ještě na tom, aby Evropa měla systém, který chrání osobní údaje, základní práva, ale zvyšuje důvěru ze strany spotřebitelů a nabízí podnikům pružnost, tak, aby mohli rozšiřovat elektronické obchodování bez zbytečné byrokracie. Poštovní služby to je velmi důležité pro prodej, pro objednávání na dálku, pro dodávání, doručování. Ty náklady jsou příliš vysoké a přeshraniční dodávky zboží, to je stále ještě problém. Je tam celá řada komplikací, když například spotřebitel posílá zboží zpět. To brání v tom, aby, nakupovali, eh, aby se nakupovalo z jiných evropských zemí. Takže schválení směrnice o právech spotřebitele, to je důležitý krok, zejména pokud je o lepší právní jistotu a lepší ochranu spotřebitele při transakcích online. A je třeba, aby to členské státy také implementovali. Stále ještě je tu ale několik aspektů, kde musíme jít více do hloubky, abychom posílili důvěru spotřebitele v toto médium, kterým internet je. Potřebujeme nové nařízení o alternativním řešení sporů, tak, abychom byli, aby bylo možné řešit případné spory účinně. Evropský kodex pro práva online, to máme v digitální agendě pro Evropu a také kodex pro uživatele obchodování online. Eh, je to otázka evropských center spotřebitelů a sítí pro ochranu spotřebitelů. Potřebujeme kvalitní služby a myslím, že už to tu zaznělo, je důležité, abychom si uvědomili, že toto opatření podpoří důvěru, důvěru, která zatím ještě není příliš vysoká v současné době Můžeme hovořit o léčivech, která se prodávají například eh, po internetu. Je třeba tedy věci zjednodušit a sjednotit eh, otázky DPH u přeshraničních transakcí například. To se opět týká zejména malých a středních podniků a také e, určité jednotné sazby DPH pro e, určité produkty, nezávisle na tom, zda to jde online či ne, je to elektronická hudba a další. To znamená za stejný obsah, za stejný formát, stejné DPH. Já myslím, že je to celkem rozumné. Otázka současné legislativy e, v článku 22 směrnice o službách je uvedeno a to se týká zejména nedostatečné transpozice. Tam se musí členské státy více snažit. Duševní vlastnictví, boj proti piráctví, padělání, napodobování, to je také velmi důležité. Potřebujeme evropský systém, který nabídne právní rámec pro to, pro lepší aktivitu, pro lepší situaci, otázka zpráv, autorských práv a digitální agenda pro 21. století, eh, dále rychlost eh, internetu. I to potřebujeme proto, abychom měli lepší situaci. Je to otázka plateb online, otázka veřejných smluv, eh, tam také existuje iniciativy ze, iniciativa ze strany komise na evropské úrovni a potřebujeme, aby to bylo účinné. To bylo v kostce to hlavní, ty hlavní body, kde musíme jednat. Podle mého názoru je třeba to dále rozvíjet. Je tam celá řada jednotlivých bodů, o kterých teď nebudu hovořit z důvodu času, ale jde o to, abychom v tomto tématu pokračovali a kolegové z výboru IMCO eh, jistě budou aktivní, těším se na jejich návrhy a myslím, že to by pro tuto chvíli stačilo. Ještě pokud je o e-commerce, to je také velmi důležité. I to musí být ve zprávě, ale to bych tady v tuto chvíli podrobně nerozváděl. Tolik tedy z mé strany a těším se na další příspěvky. Good. Well, thank you very much. Děkujeme mnohokrát za komplexní úvod. A nejprve dám slovo stínovým zpravodajům a pak dalším. Eh, profesor Corriere de Campos, pan Lukiga a pan Mendes eh, hovoříte, budete hovořit. A ještě pan Engstrom, ano. Paní McClarkin je tady také, pan Gustafsson, tady není a stejně jako paní Lamotisie z Degemarkt, také ji požádám o vystoupení. Paní Koraca byl, teď již zmínila, že by ráda vystoupila v diskusi, ale pokud by kdokoliv z kolegů chtěl vystoupit, eh, prosím, eh, přihlašte se a nejprve pan profesor Correa de Campos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço apenas alguns segundos para honrar a memória de um deputado português que. Děkuji mnohokrát. Nejprve bych chtěl eh, eh, připomenout vzpomínku eh, našeho kolegy, který zemřel v 53 letech, náš krajan. Přesvědčený Evropan, který byl přesvědčen o budoucnosti evropského projektu. Také chci poděkovat Pavlu Ariasovi za odvedenou práci eh, k tomuto tématu. Chci mu poděkovat za úvod. A on skutečně je stělesněním ducha práce, kterou musíme odvést. Víme totiž, že v dnešním světě je to nakonec mnohem složitější, než jsme se domnívali, že to bude. Když jsme naší práci začali před rokem, tak jsme se domnívali, že je to potřeba jenom dopracovat, dotvořit. Ehm, že věděli jsme, že pouze 9% obchodování online bylo přeshraniční a my jsme se domnívali, že bude snadné tento podíl navýšit tím, že zaplníme mezery v jednotném trhu, ale víme, že je to dnes mnohem složitější musíme překonávat celou řadu obtíží v tomto fragmentovaném prostředí s velkou nedůvěrou, s nedostatkem znalostí na straně uživatelů a podobně. Právě ten nedostatek znalostí je také něčím, co nahrává ehm, těm, kteří Eh, chtějí využít absenci eh, dostatečných pravidel pro ochranu duševního vlastnictví, tam, kde se provádí transakce online, tam, kde jsou bankovní náklady stejné eh, přes hranice, když jsou jiné systémy podávání objednávek a to vše pak může vyvolat problémy. My se totiž často setkáváme s protievropskými myšlenkami diskriminace na základě národnosti nebo občanství při nakupování online, také jazykový režim, který webové stránky využívají, znemožňují nákup z jiné země, znemožňují spotřebitelům zvolit si plnou šíři výrobku, plný sortiment, znemožňují také srovnávat výrobky se srovnatelnými. To všechno jsou obtíže, které z toho vyvstaly. A to vám také ukazuje, jaké potenciální nedostatky ten systém má. Avšak domnívám se, že potenciál pro ekonomiku, pro zaměstnanost a zvláště zaměstnanost mladých lidí, jak Pavlo Arie zmínil, je podstatný ehm, tomu se eh, rozhodně věnovat musíme. Máme tedy stanovisko, které je jasné, srozumitelné, v rámci zdravého rozumu obsahuje eh, několik priorit, s nimiž souhlasíme. Naše eh, pracovní skupina se ukázala jako mimořádně dobrá platforma pro dialog se zainteresovanými subjekty. A vůbec myšlenka postupovat formou eh, digitálního trhu pro online prodej je sdílena nám všem. My potřebujeme bezpečné a zajištěné eh, online transakce, které budou chráněny před trestnou činností. Ehm, a pokud máme obtíže eh, to dosahovat, nyní je zcela jisté, že se musíme věnovat poměrně velké řadě aspektů a v tomto smyslu jsme na správné cestě. Děkuji. Ehm, děkuji, pan Engstrong. Děkuji. Eh, souhlasím eh, se svými předřečníky i eh, s vyjádřením komise v tom sdělení. Vytváření jednotného trhu skutečně patří k našim hlavním tématům v pracovní náplni. Souhlasím s předřečníky v tom smyslu, že tato problematika je a bude velmi důležitá pro celou Evropu. A bohužel, možná bohužel, jsem přesvědčen, že budeme moci Ehm, schválit ten, toto stanovisko ehm, velkou většinou, ale problém je, když eh, se podíváme na právní předpisy, například e-commerce, elektronické obchodování po internetu, tam víme, že velkým problémem je absence důvěry ze strany spotřebitelů a důvěra není něco, co bychom mohli nadiktovat z hora jako politikové. Eh, prostě musíme ji nechat vyrůst. A co by nám pomohlo nechat eh, vyrůst a eh, takovou důvěru? Pokud by existovala po Evropě eh, jednotná síť právních předpisů pro ochranu spotřebitele. Díky tomu by mohli spotřebitele klidně nakupovat od subjektů v jiných zemích. Ale když jsme diskutovali o zprávě ehm, o právních předpisech vůči spotřebiteli, tak jsme se nedohodli na harmonizaci. A to si trochu protiřečíme tady. Další problém je ochrana a vymáhání práv duševního vlastnictví, kde se eh, zaměřují často na malé dodávky, malé obchody, ale právě to ještě dále podkope důvěru spotřebitele, protože kromě těch rizik, že třeba eh, dodavatel nedodá eh, ten objednaný výrobek, je, to je jedna věc, ale teď se spotřebitel ještě setkává s dalším rizikem a to, že celníci prostě skonfiskují eh, ty produkty, které si spotřebitel koupil a to z důvodů, které jsou pro běžného spotřebitele zcela nepochopitelné. Eh, například směrnice o vymáhání eh, celních předpisů eh, umožní celním orgánům skonfiskovat smartphone, který jsem si objednal ze zahraničí a to už je jedno, jestli to koupím z USA nebo z dalšího členského státu, prostě často ti celníci to ani nerozlišují, prostě berou to jako vnitrostátní transakci nebo zahraniční a podle takové to směrnice vymáhání celních předpisů to znamená, že někdo, kdo si koupí takový smartphone, chytrý telefon, tak mu ten telefon bude skonfiskován čistě proto, že probíhá patentový spor v souvislosti s daným výrobkem a pro toho jednotlivého spotřebitele to bude naprosto nepochopitelné. A takový člověk zcela logicky bude velmi naštvaný, řekne to všem svým přátelům, dostane se možná i do médií, kde e, sdělí, že prostě nemůže e, důvěřovat e, nákupu výrobků z jiných zemí přes internet. Ehm, tak si myslím, že právě toto stanovisko z vlastního podnětu je velmi užitečné, ale eh, v této souvislosti nesmíme zapomínat na legislativu, tam by to stálo za další stanovisko. A digitální obsah online, to je také zajímavé. Všichni, eh, včetně mě, bychom rádi viděli, Eh, více legálních komerčních nabídek obsahu pro stažení. Lidé, kteří si chtějí platit za kulturu, by měli mít možnost to učinit. Jsou eh, společnosti, které chtějí eh, nabídnout podobné služby, Spotify například, lidé, kteří si chtějí zaplatit, tak dostanou ty zprávy a ta společnost Spotify Eh, zhrub byla přítomna eh, v sedmi členských státech ze 27. A důvod, proč není ta společnost zastoupena úplně všude, není eh, proto, že by byli líní nebo že by se jim nechtělo. Je to v tom, že musí pak vyjednávat s, s více než 27 organizacemi na ochranu autorských práv. To znamená 27 krát těch 6 v každém tom státě je zhruba 150 a stává se to zcela neuřiditelným a nerealizovatelným. Ukazuje se, že totiž není cesta, jak harmonizovat eh, například autorské právo. A mm, proto mi dělá velké starosti jedna věc eh, ať už bude vaše stanovisko jakkoliv vynikající, tak pokud se nepromítne do skutečných změn v Evropě, eh, tak se to nepodaří. A to znamená, že některé zájmy samozřejmě logicky eh, o něco přijdou. Pokud nebudeme mít politickou sílu, abychom to eh, učinili skutečnosti. Já bych rád byl optimistou, moc velkým optimistou nejsem, ale rozhodně se těším na další osu tohoto stanoviska v praxi. Děkuji. Já myslím, že komise by nám v této souvislosti měla poslat návrh v souvislosti s ochranou práv duševního vlastnictví autorských práv. A nyní paní McClarkin. Děkuji vám, pane předsedo. Dobrý den, vážení kolegové. Nejprve chci poděkovat panu zpravodaji za nadšení a odhodlanost být se za tuto problematiku. Ehm, udělalo na nás velký dojem, ehm, jak se stavil tuto eh, tato hlavní témata, protože to představuje 2,6 bilionů eur eh, a na základě průzkumu komise v oblasti digitálního Ehm, trhu se ukazuje, že je možné GDP, HDP posílit o 100 miliard ročně. Ehm, máme jednu miliardu spotřebitelů, očekává se 3 miliardy v roce 2016. A já jsem chtěla zmínit některá ta čísla tady pro vás, eh, že tam je potenciál, že se může nám podařit toto zrealizovat, pokud budeme mít ty přínosy jednotného trhu. Je tam tedy velký potenciál, který můžeme použít a my se velice těšíme na to, že se nám podaří eh, uvidět v praxi ty návrhy. Eh, těšíme se na další návrhy komise, třeba k rámci ochrany autorských práv. Musíme eh, podporovat flexibilní udělování licencí, ale současně samozřejmě chránit práva duševního vlastnictví. A musíme také vidět situaci s větší možností volby, protože to je něco, co si spotřebitelé přejí a co jim dá velký přínos. A to eh, jenom na základě zjednodušení licenčních poplatků a modernizace celého systému ochrany autorských práv. I přesto, že ta problematika je velmi složitá, eh, její harmonizace přinese jasné přínosy pro spotřebitele. A nyní malé střední podniky, ty se setkávají s nejzásadnějšími překážkami růstu, když chtějí vstupovat do digitálního jednotného trhu. Musíme také uvažovat o tom, jak se provádí existující legislativa eh, při dotváření jednotného trhu obecně. A musíme také zvažovat, jak to ovlivňuje společnosti, které chtějí obchodovat online a přes hranice, jaké budou mít příležitosti uspět v těch trzích. Rozhodně potřebujeme chceme, aby byli lidé a malé a střední podniky propojeny. Tedy eh, kvalita přístupu k internetu má zásadní význam také ještě předtím, než vůbec otevřeme digitální trh našim občanům. Musíme také eh, uvažovat o problematice řešení eh, sporů, stížností a měl by existovat systém pro řešení sporů, který bude na základě subsidiarity a který by pomohl řešit takové takovéto spory, které vzniknou při obchodování on- online. Ještě k akčnímu plánci, plánu komise. Já podporuji to, aby eh, byla zdokonalena administrativní spolupráce mezi členskými státy i z hlediska zdokonalení informačních systémů. A také, eh, jak jsem řekla, podporuji návrh komise tam, kde eh, mají přidanou hodnotu. A jedna věc, kterou nepodporuji, návrh nařízení na společ, o společném evropském e, zákonu pro prodej, protože to vnímáme jako nedostatečné především v hodnocení dopadu. Jsou jisté nedostatky a toto vše by mělo být předloženo výboru IMCO, protože si uvědomíme, že e, kompatibilita 27 systémů členských států je sporná a tady se pouze diskutuje o formě, nikoliv o obsahu a my se musíme zaměřit na praktická řešení která možná povedou ke kodifikaci toho, co již bylo schváleno ve směrnici o právech spotřebitelů a stavět na no, těchto poznacích, než abychom vytvářeli nové komplikované systémy v oblastech, které nejsou prioritní. Chci apelovat na vás všechny, abychom vynakládali prostředky daňových poplatníků rozumně a to takovým způsobem, který přidává hodnotu pro podniky i spotřebitele v Evropě a jedině Jedině to nám zajistí ten kýžený hospodářský růst. Děkuji. Děkuji, paní McClarkin. A nyní dáme slovo dalším řečníkům. Tak paní Koraca Bill, paní Fahin, paní Galo a pan Šváb. Ještě někdo? Prosím, paní Koraca Bild. Thank you, Malcolm. Děkuji, Malcolm. Já vítám návrh komise a e, myslím si, že skutečně interoperabilita a důvěra to je jedním z našich hlavních témat. E, to e, socialisté v Evropě to tak vidíme. Prostě my tady jsme v situaci, kdy se používají peníze daňových poplatníků, ty se, které vlastně ještě nejsou. Já jsem proto, abychom liberalizovali, to je náš, a, náš eh, výzva směrem EPP. My také máme eh, tady návrh 16 eh, návrhů pro posílení důvěry. A my skutečně pracujeme na liberalizaci, jsme proti diskriminaci proti zbytečným bariérám, proto aby všichni měli stejnou svobodu eh, na internetu. Další věc, eh, které nerozumím, je tato. My už dva roky intenzivně pracujeme na harmonizovaných pravidlech eh, pro ochranu spotřebitelů v Evropě kde jste byli? Teď si stěžujete, ale kde jste byli? Vy jste skutečně bojovali pro harmonizovaná pravidla? Eh, ne, vy jste řekli ne, vy jste řekli tomu nedůvěřujeme. Vy jste už eh, v prvních diskusích říkali, ne, tady, eh, že to nebude mít žádné to k ničemu nepovede. A mě by zajímalo, co teď chcete, takže předložte nám konkrétně alternativy, jak chcete dosáhnout Eh, digitální agendu, vytvořit zaměstnanost, než jenom pořád kritizovat všechno, co předložíme. No a nyní, pane předsedo, dva konkrétní body, které bych chtěla projednat také z komisi. Eh, akce číslo 3. Já jsem velice ráda, že eh, komise se ujala problému férových obchodních praktik. Mě by zajímalo, jestli to více B2C nebo více B2B. Myslím, že komise skvělým způsobem pracuje s různými stranami, aby tady byly principy etického chování a tak dále. Čili to je všechno pro efektivnější a spravedlivější trh v Evropě. A já tedy věřím, že komise eh, chce být daleko konzistentnější v této věci. A akce číslo pět tady komise k, mému, k mé radosti hovoří nejenom o porovnávání cen, ale také kvality, což eh, určitě je důležité zejména v malou obchodě s potravinami a tak dále. Eh, zajímalo by nás trošku něco více, co eh, tady komise tím všechno zamýšlí. No a poslední bod, eh, toto je velice konzistentní návrh všeobsahující od infrastruktury, posílení postavení spotřebitelů a tak dále. Tomu se říká koherentní rámec, ale zajímalo by mě, jak doopravdu komise chce celkově přistupovat k odbourávání bariér a jak se chce pustit do boje s členskými zeměmi, které jsou proti digitální Evropě. Děkuji vám, paní Belt. Eh, paní Fehajen. Děkuji, já bych ráda probrala jeden bod, který tu už také zazněl, a sice rozhraní mezi virtuálním světem, mezi internetem a nakupováním a dodáním zboží, vracením zboží a podobně. Máme celou řadu problémů při budování vnitřního jednotného trhu, nejen při té věci jako takové, ale ve chvíli, kdy to jde do praxe, do reality, kdy jde o to vyexpedovat, zkontrolovat zboží, a dopravní podniky jsou slabinou, náklady jsou slabinou, platby také, protože ty nemohou probíhat jenom virtuálně, ale potřebujeme reálné pohyby na účtech. Tam jsou vždycky problémy právě pro malé a střední podniky, leda, že by se zapojili do velkých platform. PayPal a podobně mají své nabídky, kde je možné eh, platby realizovat, ale je to určit, do určité míry omezená svoboda rozhodování, zejména pokud jde o platební modality, eh, možnosti vracení zboží, práva na vrácení zboží, tam je to otázka spotřebitelských práv, jejich ochrany, harmonizace těchto práv a ty musíme posilovat. Máme tu potenciál růstu více než 8 v této oblasti. A jsou to reálná čísla, nejen procenta. Další reálné číslo odhaduje se, že ve 20 státech na základě studie, kterou jsem teď viděla, eh, by se dalo vytvořit 35 tisíc nových pracovních míst, pokud se rozšíří digitální jednotný trh, což je obrovské číslo lidí, kteří by mohli najít práci. A samozřejmě by se to obrazilo také v růstu na druhé straně zase si nesmíme namlouvat, že euro, které má eh, spotřebitel v kapse, eh, vydá. Musíme počítat s tím, že potřebujeme posílit eh, digitální trh, digitální obchod a to může ale oslabit zase reálný obchod. A to by mohlo oslabit venkovské regiony, kde udržení struktury distribučních sítí je stále obtížnější. Víme, jaká je koncentrace prodejní plochy v prodejních centrech, nákupních centrech. Tam potom dochází k tomu, že konkrétní zásobení přímo v malých obcích je obtížné a musíme počítat s tím, že dalším rozšiřováním těchto věcí se to projeví i e, ve venkovských oblastech, čili je to otázka dopadu pro e, obchod zejména na venkově. Jde o to, aby se venkov nedostal do situace, kdy bude odříznut od digitálního trhu. To tu také zaznělo. Je to otázka budování sítí, jestli to budou skleněná vlákna, jestli to bude broadband, který bude k dispozici, protože to je velmi důležité. Pokud by došlo k orientaci na digitální trh, tak je třeba zajistit, aby všichni měli stejnou možnost se tam dostat a na to musíme také dbát. Uh, Mrs. Uh, Mr. Schwab, Paní Gallo a pan Schwab, ještě možná pan Engström. A prosím, stručně potom nakonec. A ještě paní eh, Kracabil, myslím, že určitě by si ráda vyslechla vaši odpověď paní Gal. Děkuji. Pane předsedo, já bych eh, s dovolením začala poděkováním panu zpravodaji a vyjádřením mé plné podpory a příslibu maximální spolupráce tak eh, tady eh, to je eh, velice raná debata, takže já určitě nebudu schopna hovořit o copyrightu a problematice s tím spojené, jak to řekl pan Ekström. My tedy víme, že je možné s telefonem prostě přes hranice jít a bez problému, ale třeba osobní Eh, zavazadlo u toho to není tak jednoduché. Takže jestliže si přeje to, co říkal, já bych ho skutečně požádala, aby, požád, aby podpořil moji delegaci, což eh, mnozí neudělali, třeba francouzi to ne, ne, nepodpořili. Já, jsem, bych, já bych tedy teď chtěla přidat ještě jeden komentář a sice upozornila vás na skutečnost, že komise nám slíbila, strategii pro cloud computing. A je to mimořádně důležitá věc. Důležité téma, poněvadž eh, to má velký potenciál. Je tady taky velký ekonomický potenciál pro malé podniky, protože eh, právě ty obvykle nemají dostatek zdrojů na investici do high-tech infrastruktury. Čili toto je můj komentář a na to jsem chtěl upozornit. Ano, děkuji paní Galvej. Já jsem také už řekl, že my budeme ještě dnes eh, debatovat o stanovisku, o vašem stanovisku o eh, telekomunikačních službách, což vlastně také budeme potřebovat. K tomu se samozřejmě za chvíli dostaneme. Pan Šváb Ähm, Děkuji, pane předsedo. Eh, zazněla tu spousta věcí, takže se soustředím jenom na to, co je velmi důležité. Myslím si, že komisař Barnier se svojí horizontální strategií vnitřní trh, eh, zejména pokud jde o vnitřní digitální trh, ve svých návrzích má na správném místě, snaží se vytvořit správnou úpravu. A nedostatky, které v tuto chvíli v této oblasti máme, vedou k tomu, že důvěra spotřebitelů nemá ještě tu kvalitu, kterou potřebujeme proto, aby tento obchod skutečně mohl fungovat. V této souvislosti je ta důvěra, otřesena, zejména u těch, eh, kteří chtějí nakupovat přeshraničně. Děkujeme kolegovi Ariasovi zejména za to, že zmínil eh, výsledky Eurobarometru a je jasné, že lidé chtějí nakupovat přeshraničně, ale nakonec obchodníci nedodají, ať jsou důvody jakékoliv jakékoliv, ať je to otázka solventnosti, kreditní karty nebo platební karty, kterou není možné přes hranice ověřit, nebo poplatky jsou příliš vysoké, a nebo paketové, tedy balíkové služby, dodávky balíků přes hranice jsou složité a další. Všechno toto, a tady to je pravda, jsou věci, které nemůžeme odbít tím, že e, není důvěra. Je to spousta obtížné práce a je důležité, abychom na tom popracovali. Myslím si, že je důležité, abychom ty prvky v té legislativě, které v této oblasti máme, aby se zrealizovaly. A tady chci odkázat na dopis našeho předsedy, který napsal včera předsedovi komise. Myslíme si, že navzdory eh, zákonu 1, zákonu 2 o jednotném trhu je třeba tlačit na to, aby tyto zákony byly implementovány, protože to je rozhodující právě pro tu možnost obchodovat takto v Evropě. Uh, ještě stručně, prosím, pan Engström. Eh, paní eh, Gracabět a paní Galo, já bych eh, oběma vám chtěl odpovědět. Já jsem politik, ale já netvrdím, že dokážu konkrétně vyřešit každý problém. Takže já možná ještě nejsem dokonalý politik. Nicméně pár návrhů bych tady měl. Eh, pokud se týče eh, celních eh, záležitostí a duševního vlastnictví, já, já myslím, že bychom to měli nechat projít do druhého čtení, také v souvislosti s touto zprávou. Neměli bychom se nechat prostě příliš tlačit ke spěchu. Paní Gala má naprosto pravdu, že eh, osobní eh, zavazadla je vyňato z tohoto nařízení, ale eh, samozřejmě, že vy to, to, to můžete taky udělat jinak, že vlastně je možné tady to poslat jako malou zásilku. No poštou. Ale čili já myslím, že to bychom se měli tedy zabývat ještě ve druhém čtení. Pokud se týče copyrightu a digitálního trhu, já jsem rád, že tato otázka tady e, se vyskytla, protože já jsem včera vydal knihu, která se jmenuje Reforma autorských práv, copyright reform a měla, měli byste ji mít ve svých schránkách v průběhu dneška. A je to prostě tak, že v této souvislosti eh, v tomto eh, smyslu já bych eh, skutečně chtěl poněkud oslabit ty vybírače poplatků, ty výběrči firmy, které skutečně jsou velkou brzdou toho společného digitálního trhu. Děkuji kolegům. Ano, e, děkuji. Já se, já se velice e, jsem rád, že se vám e, podařilo tuto knihu vydat a rád si ji přečtu. Škoda, že tedy my nebudeme tím hlavním výborem, ale pokud budeme moci podat stanovisko, tak rádi ho podáme. Tak já myslím, že to byla dobrá debata. Možná, že já bych ještě ze svého pohledu k tomu něco málo dodal. Tak především souhlasím s kolegy v tom, že toto je velice kvalitní stanovisko, tedy dokument z DG Markt, protože postihuje hodně aspektů a eh, je tady hodně konkrétních problémů, kterým se zabýváme my i jinými, jiný, jiné výbory se tím zabývají. Eh, je tam ale spousta mezer, které bude třeba nějakým způsobem uzavřít. K tomu, co řekla paní Grace, já tedy myslím, že my se skutečně musíme eh, podívat na problematiku konkurence a selektivní distribuce. Pan eh, Almunia, eh, když byl v tomto výboru, tak už vlastně předvídal, že něco takového budeme muset řešit. My tedy musíme zajistit to, aby internet posluzoval svobodnou konkurenci. Ale teď je tady otázka eh, problematiky informací poskytovaných spotřebitelům. A samozřejmě, když je eh, velice široký výběr, tak eh, je to zase problematické. A jak si mohou být jistí spotřebitelé, že informace, které jsou tam poskytnuté, že jsou skutečně pravé. Eh, třeba také eh, máme portály, které porovnávají ceny, tak jako mm, otázka je, jestli tyto informace jsou v pořádku, odpovídají realitě. Další bod, a to je otázka paní McClarkin, a ta se týká práv spotřebitelů a problémů s tím spojených. Eh, já tedy velice rád eh, konstatuji, že komise tady říká, že v roce 2012, protože to je dokument z, eh, z loňského roku, ale to se týká eh, května 22. a sice zde komise chce představit spotřebitelskou agendu, která se bude týkat, nebude k tomu tedy přistupovat z hlediska spotřebitele a my tady určitě budeme chtít na to eh, reagovat a bude to určitě důležitý stavební kámen. V této souvislosti bych chtěl ještě říci, že eh, my jsme eh, záležili prezentaci Evropské organizace spotřebitelů o tom, jak si tato organizace představuje využívání rámcových smluv v transakcích online. A tady by mělo jít o zahrnutí jednoduchého formátu eh, všech těch klíčových eh, aspektů a pravidel eh, v té spotřebitelské agendě. Nebo třeba společný prodejní zákonník, to tady máme a mnohé členské země se tomu velice brání, čili já si myslím, že bychom se měli skutečně velice rychle měli posunout do oblasti praktické implementace spotřebitelských eh, práv. Já myslím, že zpráva pana Arize je velice dobrým nástrojem, eh, který nás k tomuto vede, čili to je vlastně jakási eh, paralelní cesta k tomu, co se děje v oblasti toho evropského prodejního práva. Tak a já bych nyní paní Lamont z komise eh, se zeptal, jestli bych nám k tomu ještě něco chtěla říci. No, Děkuji vám. Nejprve bych chtěla poděkovat za práci, protože musím říci, že pan Arias se dosáhl mimořádného výkonu, kdy nám připravil eh, materiál, který nám umožnil podrobně diskutovat o jednotlivých otázkách. Eh, co se týče ehm, práce, této pracovní skupiny a práce, kterou jsme odvedli, i ve veřejných diskusích. Musím říci, že v těch diskusích se projevuje poměrný konsensus, že je nutné jednat, jednat na dotvoření jednotného digitálního trhu, protože to má dopady na růst eh, a také ekonomický rozvoj. Domnívám se, že konsensus panuje také z hlediska eh, jakéhosi akčního plánu. To je také sdíleno radou paní Koraca Bild, Eh, tedy také zmínila pracovní skupinu Rady pro přípravu závěru, eh, kde druhé zasedání probíhá právě nyní, ale obecně reakce Rady byla pozitivní. A je zjevné, že eh, vždycky je pes zakopán v detailech, proto musíme velice obezřetně přistupovat k plnění našich cílů. Zároveň po, eh, neexistuje žádná eh, kouzelná hůlka, která by nám mohla eh, zajistit zavedení jednotného trhu po internetu. Naopak se očekává celá řada akcí, celá řada kroků. Vy jste již podnikli důležité roky především v dotvoření infrastruktury, zajištění infrastruktury v vzdálených oblastech, venkovských oblastech a také striktní Eh, uplatňování eh, směrnic pro pro spolupráci horizontální, vertikální. Ještě bych reagovala na to, co řekla paní Koraca Bild v tom smyslu, že my jsme si vědomi, jak toto souvisí s maloobchodem eh, a jak důležité je také obchodování B2B, eh, business to business a to jsou eh, záležitosti, o kterých tady hovořila paní Lazarova další. Eh, autorská práva, ochrana duševního vlastnictví. To samozřejmě je také velice důležité téma a myslím si, že i tady se nám podaří posunout věci dopředu. Ještě bych chtěla podtrhnout jeden eh, bod, který je ve sdělení také, a to, když vyjednáváme o nových návrzích, tak vždycky musíme mít na paměti, jaký dopad, jakékoliv návrhy legislativního směru budou mít právě na eh, elektronické obchodování, digitální eh, propojenost a eh, digitální trh, protože jakýkoliv nový návrh by měl být kompatibilní s tímto budoucím digitálním trhem. Samozřejmě postupně to dotváříme a samozřejmě jsme k dispozici panu Ariasovi, rádi mu pomůžeme v další práci, když to bude potřeba. Děkuji. Thank you very much indeed. Well, I'm pleased that Council is also uh... Děkuji, jsem tedy rád, že rada postupuje progresivně k těmto tématům, protože, jak jsem zmínil, je to zvláštní priorita. Vím, že paní Gepard tady předtím nebyla, ale vítám ji zvláště, protože ona byla také členkou výboru kosa, kde se diskutovalo o jednotném trhu a také jste naslouchala paní Kruz, jak prezentovala digitální jednotný trh. Můžete se k tomu stručně vyjádřit? Eh, třeba k tomu včerejšímu zasedání v rámci COSAC? Děkuji. Ano, včerejší zasedání dopoledne v Kodani eh, k digitálnímu trhu bylo velmi zajímavé a Evropská komise evidentně uh, je ochotná dále pracovat v této oblasti, což jenom vítáme a bylo dobré vidět, že mezi Evropským parlamentem a členy národních parlamentů panoval konsenzus z velké části. My jsme pokryli oblasti od e-commerce až po otázky autorských práv a další. Takže to byla velmi dobrá, téměř tříhodinová práce, kterou jsme tam měli a kromě toho k tomu bude ještě písemné sdělení o tom, co vlastně z toho vyplyne eh, na základě služeb parlamentu, ale myslím si, že ta, ten směr je pozitivní a že obecně můžeme vítat to, co se v této oblasti dělá. Good. Uh, Mr. Arias, would you like to just... Pane Ariasi, chcete uzavřít? Sí, bueno, en primer lugar, eh, quería... Ano, děkuji. Nejdříve toto. Chci jenom připomenout, že pan Portas, který jehož jméno tu zaznělo, zemřel. Eh, zmínil se o tom náš kolega, takže i já chci vyslovit upřímnou soustrast jeho rodině. Na závěr Děkuji všem, kteří se ujali slova. Já jsem všechny vyslechl a myslím si, že jsme víceméně eh, na stejné lince nebo ve stejném směru. Jsou některá témata, o kterých jsem se nezmínil ve svém úvodu, která jsou také důležitá. Je to ta dostupnost v oblasti venkova, otázka přístupu eh, pro lidi bydlící a žijící na venkově, to budeme probírat na dalších schůzích, které budou. Je to jasně, jasně, samozřejmě je to velmi důležité. A teď ještě jedna věc, která se opakuje. Zaznělo to tu několikrát. Myslím, že se na to díváme všichni podobně. Zjednodušení existujících pravidel má klíčový význam pro další rozvoj nejen elektronického obchodování, ale zejména toho, co je důležité v této oblasti a tady se vracím k tomu, co tu zaznělo, návrhy. Já si myslím, že máme vítr v zádech, je to příznivý vítr a Evropa musí vidět, co je třeba udělat, jak, to se ještě dohodneme, ale myslím si, že co musíme udělat, je jasné. Potřebujeme větší evropizaci. Nemám na to dost času, abych to teď rozebíral, ale návrh zprávy se bude projednávat 20. června. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 10. července a pak 18. září budeme projednávat pozměňovací návrhy. Eh, projednání kompromisů, na to máme lhůtu do 10. října a pak eh, hlasování ve výboru a pokud vše proběhne dobře, tak hlasování v parlamentu eh, v listopadu. Doufám, že jsem to přečetl správně. Tak vypadají ty údaje a ta data. Tolik tedy z mé strany. Srdečně děkuji všem za to, že přišli, za to, že ji projednávali a diskutovali. Good. Well, we look very much to seeing... Výborně, rozhodně se těšíme. Na stanovisko a poslední eh, termín je 30. Eh, a s tím, že 22. budeme mít ještě další informace od komise a budete to teda, tedy celé jistě sledovat a možná se z toho najde další inspirace. Děkuji vážení kolegové, za důležitou diskusi. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání a nyní se eh, převtělím do zpravodaje. Budu hovořit jako zpravodaj, protože budeme diskutovat o eh, pozměňovacích návrzích k mému eh, mm, stanovisku mm, k návrhu komise aktualizovat směrnici o nařízení týkající se rekreačních plavidel a vodních skútrů. Myslím, že tady máme zpravodaj, pan Šváb, pan Repo, pan Mandes, paní Brule. Paní Dium, tady není, ale jinak jsou tu všichni. Mm, také vítám silný tým z DG pro podnikání, který vede pan Žirao, který mm, a vidím zde tedy odborníky, kteří dostanou také slovo. Já bych proto se vyjádřil k pozměvacím návrhům, k tomu, co jsem zmínil specificky k pozměňovacím návrhům. Z těch 66 návrhů eh, podstatnou část jsem předložil já, ale chci poděkovat také zpravodajům ale budeme o nich diskutovat eh, ještě, protože to je známkou toho, že budeme chtít už se diskutovat. Moje návrhy se vztahují především k zavedení eh, kategorie nového projektu, což jsem zmínil jako něco, co v současné době pokračuje. A na to se objevila zajímavá reakce v tom smyslu, že se ten design nebo projekt mm, v kategorii specifikuje tak, aby bylo zřejmé, k čemu dané plavidlo bude vhodné. Pan Koller tedy nabídla takovou alternativní verzi té mé oceánské. O tom můžeme hovořit, protože hovoříme také o dalších těch konstrukčních kategoriích. Budeme obecně si myslím, že dojdeme k tomu, že myšlenka specifických podmínek, konkrétních podmínek, co se týče výše vlna větru, což jsou ty měřitelné podmínky, pro konstrukci lodí, s tím, že těch povinných kategorií je víc, například oceánské vody, pobřežní vody a podobně, se setkala s pozitivní reakcí, ale uvidíme, jak k tomu přistoupí komise a rada. Za druhé, objevila se řada zpřesňujících návrhů, v souvislosti s označováním ode mě také některá vysvětlení podrobná, nebudu to probírat podrobně, ale pokud se kolegové budou chtít na něco zeptat, samozřejmě rád odpovím. Hmm, a chci zmínit ještě některé další návrhy, které navrhli kolegové. Paní Mendes eh, se ukazuje jako nejplodnější eh, sepisovatel pozměňovacích návrhů k, eh, pozměňovacích návrhů k našemu stanovisku Eh, ale ačkoliv souhlasím obecně, sympatizuji s myšlenkou harmonizovaných eh, licencí pro plavidla, je, je, toto vychází nad rámec technického návrhu a dokonce i v úvodním ustanovení to není kde to může být striktně přípustné, ale nehodí se to tam a můžeme hovořit o dalších možnostech, jak to vyřešit. Hm, pan kolega se také zmiňuje eh, o problematice dýzlových motorů a dalších ale hm, k tomu se ještě dostaneme. Pokud jde o odpovědnost výrobců a hm, soulad s označením CE, schodu s označením CE, samozřejmě tady o tom můžeme ještě hovořit. A pan Schwab nabídl užitečné návrhy k zjednodušení Eh, poznávacích značek, eh, označení zemí původu. Budeme eh, o tom ještě diskutovat, abychom mohli vytvořit kompromisní návrh, doufejme. A nakonec pan Šváb s panem Karasem ještě navrhují možnost nouzového zastavení motoru. E, já jsem to e, předpokládal, že takové to zařízení tam už jsou e, montována. Možná by nám to mohla komise potvrdit, ale uvidíme, zda se tato zmínka má ještě jednou v textu zmiňovat. Tolik podrobněji k pozměňovacím návrhům. Obecně můžeme říci, že nyní máme základ k hlasování a pak budeme diskutovat s radou eh, o tom, jak eh, se k tomu postavit dál, protože kyperské předsednictví nám bude muset ještě sdělit, jakým způsobem eh, chce postupovat. Zcela jistě budeme potřebovat informace z pracovní skupiny o tom, jak s tím naložit dále. A možná vás zaujme, že když jsem byl v pondělí v Kodani. Setkal jsem se s ministriní pro životní prostředí Dánska, kde jsme diskutovali o e, výfukových plynech a emisích z nich. Ta diskuse byla velice zajímavá, tolik moje prezentace a velice rád si vyslechnu nyní názory stínových zpravodajů. Pan Šváb má slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vy jste v zásadě zmínil základní body těch pozměňovacích návrhů. Myslím, že pozměňovací návrh 52 pro sportovní lodě, které se platí pro členský stát, ve kterém jsou vyrobeny, jsou uh, to je úprava, která není moc příznivá a pokud jde o 65, to jsou ta zařízení pro nouzové zastavení motoru, tak tam někdy je to běžná praxe, v některých případech ale ne, takže vycházíme z toho, že úprava na evropské úrovni je žádoucí. Ještě krátce, pane předsedo, k jednotlivým novým kategoriím, to je 59, 61, 62 a 63. Dohodli jsme se, a to jste také řekl, že uděláme ten eh, informační materiál k těm eh, kategoriím a já si myslím, že pak bude možné hlasovat o těchto návrzích. Pokud eh, zavedení takovýchto kategoriích není doporučeno, to potom bych doporučil pozměňovací návrh 56 schválit, pokud je o hybridní motory a biopaliva, i tam jsme to uvedli, takže to je otázka budoucnosti. Děkuji. Thank you, Mr. Repo. Děkuji, pan Repo. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> on ollut hieno tilaisuus seurata eh, mietinnön valmistumista. Toto je velmi dobrou příležitostí sledovat eh, sestavování té zprávy díky vlastním znalostem eh, a schopnostem vedení. Obecně návrhy ode mě a paní Koroly vycházejí z finských podmínek a podstatné je zdokonalení bezpečnosti těchto plavidel. A cokoliv přispěje ke zlepšení bezpečnosti, eh, je dobré. A nemyslím, že by mělo nast- eh, měly nastat zásadní problémy. Podstatné je samozřejmě, zda si uvědomíme potřebu ochrany životního prostředí, ochrany přírody, využívání určitých typ paliv musí být v tomto smyslu omezeno, respektive musí podléhat jasným pravidlům a musíme se také snažit zajistit, abychom snížili emise, které mají škodlivé dopady. To je nesmírně důležité. Ale domnívám se, že vše ostatní, co souvisí s bezpečností, je pozitivní. Myslím si, že reformy, eh, respektive změny, které tato zpráva přinese, budou pozitivní a budou pro nás ve Finsku velmi významné. Děkuji. Děkuji. Pan Mandes. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Ta Takže eh, je eh, dobře, že jste se toho ujal, eh, pane předsedo. Well, it's a good proposal and uh, já myslím, že eh, toto je dobrý návrh, eh, z větší části nekontroverzní, ale eh, některé věci by se možná mohly přesunout do recitálu a mm, tak to bychom to mohli navrhnout komisi. Pokud hovoříme o bezpečnosti a podobně, tak to je v pořádku ale my často zapomínáme na to, že lidi, kteří tato plavidla nebo bicykly nebo cokoliv eh, eh, používají, tak eh, možná to nedělají tedy jak si, protože chtějí, ale já si myslím, že nevím, jestli máme mandát tady toto nějak regulovat. Možná, že se můžeme tady požádat komise, aby se tím zabývala. Tak já vím, že pan eh, zpravodaj bude moci eh, podpořit mé pozměňovací návrhy, poněvadž ti dodávali rovnováhu. Já určitě podpořím vaše návrhy. Ano, já eh, si myslím, že to v podstatě není zodpovědnost komise, spíše tedy členských zemí, že to, to je prostě otázka Eh, průkazu, eh, licenci a podobně. Paní Rühle? Já si také myslím, že tady ve výboru jsme dosáhli dobrého konsenzu. Abych odpověděla panu Mandrsovi, já mám určité problémy s 58, protože tam jde o článek, nikoliv o úvodní ustanovení, takže se ptám, proč to není možné dát do úvodních ustanovení, takže vyzvat komisi, aby dělala legislativu oblasti průkazů vodičů plavidel, no, kapitánských průkazů a kromě toho podporujeme také pozměňovací návrhy, které se týkají zařazení do kategorií, ale počkáme ještě na projednání a teprve potom se rozhodneme. Děkuji. Yes, well, thank you very... Děkuji vám. Já jsem ještě zapomněl eh, zmínit eh, ten eh, briefingový dokument. Myslím, to mělo být 30. května. Hm. Ne, dubna. Dobře, takže ten briefing paper budeme mít eh, skutečně za pár dní. To je skvělé. Takže my vám ho určitě rozešleme co nejdříve pak budeme tedy debatovat a, a uvidíme, jestli tedy tam eh, budou nějaké další aspekty. A to by potom také se týkalo těch eh, návrhů paní Korholy a dalších kolegů, se kterými se takto budeme moci dále eh, poradit. Ještě někdo si přeje promluvit? Ne, tak zdá se, že pan eh, Gerard nebo z rady tady, ne, myslím, že z rady tady nemáme nikoho. Eh, možná, že vy nám také můžete říct, eh, jak je, jakého pokroku bylo dosaženo v pracovních skupinách rady. Děkuji vám, pane předsedo, eh, za to, že můžeme se vyjádřit k vašim pozměňovacím návrhům, ale když dovolíte, já bych tedy eh, začal vývojem v radě. Myslím, že jsme velice blízko k dokončení analýzy a článků a eh, bude, bude následovat posouzení příloh. My se domníváme, že na pracovní skupině nám to zabere je taky jedno až dvě zasedání a tím bude analýza tyto směrnice, včetně příloh, hotová. V současné době nemáme žádné eh, náznaky toho, jak by chtělo postupovat příští předsednictví, čili my si myslíme, že Příští zasedání pracovní skupiny by se mohlo odehrát v září. My eh, tedy ve spolupráci s novým předsednictvím se pokusíme eh, organizovat práci tak, abychom do konce roku měli toto téma uzavřené. Eh, pokud se týče pozměňovacích návrhů, já bych v prvé řadě chtěl říci, že eh, některé, například 41, 48, eh, to jsou ty eh, mm, takzvané marinizers, ty, ty pro námořní použití, že to nám určité problémy tady způsobuje. Jsou to problémy zejména na straně implementace. My momentálně pracujeme na n a článku, kde může být problém interpretace. Například se to dá interpretovat tak, že všechny eh, motory, které jsou učené pro námořní použití, by měly být eh, testovány, eh, poněvadž stýká se to tedy samozřejmě emisí zvykových plynů. A my tedy samozřejmě eh, můžeme brát v úvahu specifikace výrobce, ale my bychom to asi budete, budeme muset testovat, eh, abychom uvěřili, že emise nejsou vyšší. To eh, samozřejmě můžeme, ale bude to nákladné bude to problém pro malé výrobce. Čili uvidíme, jakým způsobem Eh, to by se to dalo implementovat, ale pokud se to objeví jak v úvodních bodech, tak v článku, tak eh, bude třeba eh, bude třeba vypracovat jakési pokyny k tomu, které vyjasní, jaké motory bude třeba zkoušet a za jakých podmínek a tak dále. S ohledem na pozměňovací návrh 59 to je otázka eh, mm, oprávnění průkazu řidičských eh, eh, průkazu na tato plavidla. To je vlastně otázka pro dopravní zálež, pro dopravní úsek. Problém je, že to skutečně nebude řešeno v rámci této směrnice, to patří nám. Dále 64 země výrobce. Tady bychom dali přednost našemu vlastnímu textu, poněvadž eh, dohledové orgány, tedy orgány pro dohled nad trhem, eh, si mohou přát eh, navštívit místo, kde probíhá výroba, čili prostě ta země výrobce, to by bylo možná Eh, užitečné. Jinak eh, pokud se týče těch nouzových vypínačů, tak skutečně eh, ty metody už to mají. Všem pokud bychom zvyšovali, zpřísňovali požadavky, tak to znamená, že bychom zasahovali do dalších bezpečnostních předpisů a i do jejich technického provedení. Čili pak tady máme ještě několik méně důležitých záležitostí, které souvisí s pozměňovacími návrhy 49, ne, pardon, 43 a 51, poněvadž tady se hovoří o věcech, které podle našeho názoru bylo dobré je řešit jinde. To je vlastně označování Eh, tedy respektive kontrola, kontrola pečetí. To je vlastně, to jsou ty značky CN. V 1.50C, to byla 43, v 1.50C opět eh, jsou tady inspekce a to zase eh, padá do eh, eh, prav, prav, eh, pravomoci orgánů pro dohled nad trhem a je na jejich uvážení, jaké kontroly budou provádět nebo ne. Dále 46 a 55 to je testování. S tím nemáme problém, ovšem domníváme se, že Eh, pokud se začnou používat na trhu biopaliva, pak potom bude třeba vymyslet nějaké ty zkoušení, čili každopádně to je de facto nezbytné, to je povinnost a je třeba zajistit to, aby tady byly podmínky pro posuzování souladu s legislativou. 56K. Tento pozměňovací návrh je pro nás v pořádku. My bychom jenom chtěli trošku pozměnit formulaci protože pokud se tedy ten výsledku týče, myslíme si, že to nebude nějaký systém eh, kategorii konstrukcí eh, plavidel, ale prostě bude to jenom jakási eh, revize systému. Čili to teprve uvidíme, co bude možné. 57 My jsme navrhli odklad, který je delší než to, co navrhuje vaše zpráva. Čili eh, toto je třeba vzít nějakou úvahu, ale není to eh, zase tak podstatná záležitost. Nicméně, pokud dovolíte, rádi bychom vás ještě upozornili na pozměňovací návrh 72 protože tady souhlasíme s cílem zavést tu koncepci rizika. My se nicméně domníváme, že v textu komise eh, jasně je stanoveno, že výrobce buď to musí doložit, eh, že tady toto riziko neexistuje, nebo pokud ano, tak eh, že i v tomto eh, případě, eh, když převržení člunu, tak že ten člun zůstane na hladině a nepotopí se. Myslíme si, že to je prostě nyní jasné další pozměňovací návrh a sice, že výrobce vždycky musí provést analýzu rizik a buď to prokázat, že to či ono riziko neexistuje, anebo pokud existuje, tak musí doložit, že schopnost plavidla udržet se na hladině je dostatečná. Děkuji vám. A pardon, ještě ty konstrukční kategorie. Tady v principu nemáme námitek, k tomu, že by se mohli změnit, eh, náš problém spočíval pouze v tom, že eh, budeme muset zajistit posouzení dopadů. Ale eh, když dovolíte, ještě možná bych odkázal na jednu věc. My tedy respektujeme to, že tady jsou určité konstrukční problémy, třeba kroucení a podobně. Čili my jsme se domnívali, že by bylo vhodné a myslíme si, že to, co se píše asi na 44, takže tyto kategorie Eh, že by mohly být eh, poněkud zavádějící, tak tady tato obava možná je přehnaná, poněvadž eh, to je vlastně navrženo přímo tedy experty z oboru. Takže asi takto já vám děkuji. Děkuji mnohokrát za komplexní odpovědi k našim návrhům. A pokud mohu tedy uzavřít eh, pro kolegy, eh, pan Švábe a pane Mondesi, prosím, věnujte mi pozornost, eh, klíčový stínový zpravodajové. Za prvé, myslím si, že jsme si vyslechli důležitou informaci od komise o pokroku ve specializovaných pracovních skupinách s tím, že další zásadní jednání bude v září což eh, nám dává určitý obrázek o časových horizontech. A zdá se mi, že tady jsou na místě dva faktory, eh, které mě vedou eh, k tomu, že by bylo vhodné posunout naše hlasování ve výboru o pár týdnů. A to z dvou důvodů. Za prvé, hodnotící zprávu nebudeme mít dříve než 34. A, a teda příští týden je Tyrkisový, takže nebudeme mít možnost do 4. května to prodiskutovat. A zároveň mm, získáme možnost diskutovat o e, stanoviscích z Výboru pro životní prostředí, které se projednávají právě dnes nebo zítra. A vzhledem k tomu, že tyto pozměňovací návrhy bude muset zvážit také pracovní skupina, ale ta se sejde až v září, tak my budeme mít dost času po vlastním hlasování ve výboru eh, o tom ještě přemýšlet. A myslím si, že nemusíme spěchat s tím na plenární zasedání v červnu, rozhodně budeme muset hovořit ještě se zástupci kyperského předsednictví. Já bych proto navrhl odložit tuto problematiku, pokud stínoví zpravodajové budou souhlasit, abychom měli čas na plnohodnotnou diskusi o zprávě, ale abychom mohli přizvat také eh, zpravodaje z výboru pro životní prostředí, aby o tom s námi mohli diskutovat. To si myslím, že je docela důležité. Rád bych také vyzval komisi, aby se přišla s námi o diskusní příspěvky také podělit, protože eh, to nám umožní diskutovat o některých záležitostech, které považujeme za důležité v této souvislosti a to samozřejmě bude mít také jistě dopady na práci pracovních skupin v radě. A pokud s tím kolegové budou souhlasit, zašlu vám nový harmonogram a my se pokusíme tedy ještě eh, mít dost času na zasedání se stínovými zpravodaji, třeba dvě hodiny, abychom měli opravdu dost času všechno projednat. Souhlasíte s tím? Je to přijatelné? Výborně. Pan Dium tu není, proto eh, že je na jiném jednání. Děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové, a děkujeme také komisi za zásadní informace. Eh, diskuse byla velmi užitečná a eh, uvidíme, zda se nám podaří v této zprávě dosáhnout pokroku. Máme pět minut náskok, ale je tu paní McClarkin hm, pro další ehm, téma. Podíváme se, zda tedy máme plný tým. A pan Repo, pan Boldazary, pan Šmet to není, pan Manders možná zůstává, paní Rula je také. Ano, všechny to máme. Výborně. My jsme vás hledali eh, a teď jste se sem vplížil, protože jste naším hostem diskutujícím stínovým zpravodajem. Takže mám tady všechny. Máme tu také komisi. How are, are we expecting? Uh, uh, Mr. Herbert. Mr. Herbert. Pan Herbert? Tak výborně. Máme tedy plné obsazení, proto požádám paní McClarkin, aby zahájila diskusi o novém stanovisku a to program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků v letech 2014 až 2020. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velmi ráda, že eh, jsem byla jmenována zpravodajkou eh, pro toto důležité stanovisko, které zvyšuje konkurenceschopnost evropských podniků, zlepšuje finanční podmínky a eh, hospodářskou soutěž především v cílových skupinách jako mladí lidé a ženy a umožňuje snadnější přístup na trh, což je také cíl, který podporuji. Je zřejmé, že eh, samostatná výdělečná činnost, rozvoj malých podniků eh, představuje zdroj pro vytváření pracovních míst. Eh, rozhodně se shodneme také na tom, že v této chvíli potřebujeme růst, potřebujeme vytvořit také dobré podmínky pro podnikatele, malé a střední podniky a osoby, které chtějí vlastní podnik založit této souvislosti eh, jsem eh, se snažila zaměřit stanovisko na několik hlavních oblastí vytvoření příznivějšího prostředí pro evropské podniky. Tam bych se chtěla zaměřit právě na malé a střední podniky, které jsou páteří, jak stále zdůrazňujeme, ekonomiky EU. Ehm, v tomto návrhu eh, to můžeme učinit několika způsoby. Jednak podporovat zapojování nových podnikatelských modelů, nové eh, hodnotové řetězce a nové trhy a zlepšovat přístup k financím. A to nejenom pro podniky, které právě rostou, ale také ve chvíli, kdy vznikají, zjednodušit postupy a snížit náklady eh, registrace podnikatelského subjektu. V této souvislosti eh, pracuje komise na zjednodušení rámce pro vytvoření podnikatelského subjektu v Evropě. Samozřejmě důležité je také poučit se z příkladu členských států, které se také snaží podporovat podnikatelskou činnost a vytváření malých a středních podniků. Programy eh, pro malé a střední podniky by měly být také náležitě propagovány, tak aby tyto podniky o nich věděli a mohli jich využít. Takové sítě mohou být financovány z nejrůznějších programů, které se snaží zlepšovat konkurenceschopnost podniků v jednotném trhu. Malé a střední podniky by si zasloužily více rad ehm, ehm, a ehm, pomoc v oblasti odstraňování bariér, v oblasti eh, práv duševního vlastnictví a dalších oblastech, které jsou... Přejete si, abych zpomalila? No, fantastické. Um, information... Podpora informačních ustanovení v oblasti digitálních služeb to by také velmi pomohlo řadě podniků. Nicméně si myslím, že se musíme zajistit, abychom nezdvojovali, eh, nedocházelo k duplicitám s těmi opatřeními, které platí v jednotlivých členských státech. Proto bude velice zajímavé eh, zjistit výsledek takzvaného mapování, které probíhá v komisi, která se snaží zjišťovat situaci v jednotlivých členských státech. A důležité je, aby programy přidávaly hodnotu a aby byly skutečně zaměřeny na růst. Co se týče zjednodušování, zjednodušování. Eh, jsem pro myšlenku takzvané inteligentní regulace, i ověřování schopností současné legislativy a nejrůznějších opatření, která jsou zaměřena na růst podniku. Jsme pro zjednodušení všech existujících právních předpisů, kde je to nutné, tak abychom zajistili, že zátěž pro malé střední podniky se bude minimalizovat podpora využití takzvaného testu pro malé a střední podniky a e, testu konkurenceschopnosti, to je něco, co by měly provést členské státy sami a je to zásadní pro snížení zátěže uvažuji také o myšlence ehm, nákupu pod jednou střechou, One Stop Shop, ale tady se velice těším na další zprávy komise o tomto projektu a také eh, na to, jak to bude v praxi fungovat a jaké s tím budou spojené náklady. Opět se chceme vyhnout duplicitám a chceme pouze stavět na existujících webových stránkách a systémech v členských státech, než abychom vytvářeli něco zcela nového. Také se těším na zprávy od komise o tom, jak se postaví ke statistickým údajům, kde se ukazuje, že v USA se investuje pětkrát více rizikového kapitálu eh, než tady v EU. Proto by mě zajímalo, jak se k tomu komise postaví, pokud si chce zajistit konkurenceschopnost EU na celosvětových trzích. Já bych měla obavy se zdůrazňování jednoho jediného sektoru, protože vím, že tady pan i tady bude ještě hovořit, jsou další eh, sektory, jako například služby a podobně, proto budu předkládat návrhy v této souvislosti. A nakonec předpokládám předložení návrhu k dopadům, včetně dopadů na vytváření pracovních míst a na financování ehm, malých a středních podniků, tak aby bylo možné monitorovat, jak se daří plnit cíle pomocí tohoto programu. Já návrh stanoviska pošlu na překlad teď ve čtvrtek. Mám práci, je téměř hotová, ale samozřejmě velmi se těším na názory stínových zpravodajů a Eh, také na eh, aspekty, které by oni chtěli zdůraznit. Prosím, zasílejte mi svoje podněty do zítřka, tak abych měla příležitost si je ještě pročíst, než pošlu návrh stanoviska k překladu. Ale velice se těším na spolupráci v této oblasti, tak abychom zajistili, že podniky v Evropě, zvláště malé a střední podniky, byly a zůstaly konkurenceschopné. Děkuji. Děkuji paní McClarkin za takto krásné představení a za to, že jste nám nabídla řadu podnětů pro diskusy. Uvidíme, co k tomu mají. Stínový zpravodajové pan Balesari. Sí, grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je dobrý návrh. Měli bychom pokračovat s tímto programem který navazuje na předchozí program, který byl skutečně velmi úspěšný. A tento program se to snaží ještě posunout dál. Jsou tady návrhy, které tedy s nimi souhlasíme, zejména tady teď jsme vlastně v situaci, kdy v Evropě nabídce velice málo bankovních půjček. a firmy tedy jsou eh, nezbytné, tedy musí platit eh, si za svůj vlastní rozvoj a růst. No. Určitě je vhodné propojit eh, nástroje, které jsou v tomto programu a programy členských zemí. To všechno je problematika soudržnosti. Máme tady 1,4 miliardy eur, to je celková částka. Možná, že by se dal zvýšit. Myslím, že největším problémem dneška je to, že získat eh, peníze na podnikání dneska není velice, není příliš jednoduché, čili eh, tím bychom se mohli zabývat, to má taky eh, zásadní zájem. A jestliže to všechno spojíme, tak dojdeme k dalšímu požadavku a to je administrativa. Založit firmu to pořád je velice drahé a je tady pořád spousta spousta překážek a mnohé z nich nejsou nutné. Možná, že ten program se měl stahovat také na turistický ruch. Naším cílem je udělat z Evropy turistickou destinaci číslo jedna na celém světě. Když se podíváme, kolik HDP nám generuje cestovní ruch, tak by se vzhledem k tomu, že komise má nyní podle Lisabonské smlouvy mnohem více pravomocí, tak eh, by se na to mohlo tedy zaměřit ještě více, poněvadž to je v obecném zájmu celé Evropské unie. Já myslím, že je celkem pochopitelné, že využíváme různé organizace k dosažení těchto cílů, včetně těch, které pracovali na předchozím programu a snažíme se pokoušet o to, aby se firmy mm, jaksi internacionalizovaly, aby působily přeshraničně a to souvisí také s digitálním vnitřním trhem. Znamená, že my povzbuzujeme evropské firmy, aby se rozhlíželi i za hranicemi vlastní země. My bychom neměli být pouhými obětmi globalizace, měli bychom si naopak počínat proaktivně. A myslíme si, že možnost pro malé podniky působit přeshraničně, tak to je fantastická, eh, fantastická možnost. Eh, tady máme Enterprise Europe, to je síť, která propojuje firmy a e, myslíme si, že tady by mohly vznikat jakési, jakási a sítě malých podniků, čímž e, vlastně se bude moci využívat, e, jak je ta, ta tržní váha povede k dalším příležitostem. Možná, že pokud eh, bude obvyklejší, že se malé firmy budou spojovat do konsorcí, no, tedy eh, v, na různých úrovních, v různých stádiích výroby, to by taky mohlo pomoci. Eh, důležité je ještě také to, že ten program má další cíl a tím je pozbuzovat firmy respektive pozbuzovat lidi, aby se pouštěli do podnikání. Samozřejmě, že současná krize trošku chladí zájem eh, lidí o podnikání. A já si myslím, že z těch opatření tady některá jsou velice užitečná. A jsou také zásadní protože pokud bychom měli eh, detailně eh, tedy sledovat to, co firmy dělají, tak skutečně to velmi pomáhá. Děkuji, pane Baltasary. Nyní pan Repo. Já se domnívám, že je dobře, že se komise rozhodla věnovat tomto programu na podporu konkurenceschopnosti evropských firm. Také se domnívám, že je důležité potrhnout to, že podle výsledku výzkumu vzniká 25 nových eh, pracovních míst v období do roku 2010 právě v malých a středních podnicích. Eh, ve Finsku to bylo méně, to bylo kolem 9 eh, A je třeba říct, že takovýmto podnikům připadá velice strategická role, zejména ve světle strategie 2020. Eh, tento program v nás nicméně vyvolává určité obavy. My se domníváme, že by se měl zaměřovat ještě také na další odvětví ekonomie, nejenom na high-tech, kde hm, jsou možná šance na rychlý růst. Já myslím, že Eh, jsou tady určitě šance, aby se ten, eh, ten program s horizontem 2020 eh, naplnil rychleji. Já chápu, že v současné hospodářské situaci je důležité zvyšovat objem peněz pro tento program. Nicméně 2,5 miliardy eur na celé období tak to není zrovna ambiciozní částka. My eh, máme 80 eh, milionů eur v, tomu, eh, v tom programu Horizon 2020 a to je pro malé podniky velká částka. Čili toto znamená, že tento program, ten kosmeta, je takový prostě kosmetik, který tak jenom poškrábe eh, polechtá na povrchu. Já myslím, že to není to, co bychom chtěli dělat. Nicméně my jsme v začátcích, čili já myslím, že určitě se k tomu ještě budeme mít příležitost vrátit a já věřím, že paní McClarky vypracuje zprávu, která malým podnikům určitě pomůže na cestě k dosahování jejich eh, cílů do roku 2020. Pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaji. Já mám občas eh, dojem, že o tom příliš mnoho mluvíme a málo proto děláme. A Eh, problém je v tom, že ty návrhy, které tady předkládáme, tak ty se nedostanou až k těm, kteří by je mohli potřebovat. Problém byl, já jsem před rokem předsedal semináři o malých středních a podnicích a to byli právě ti podnikatele, kteří, eh, pro které je tento program dělaný a oni prostě o tom nevěděli, prostě jenom jsem tam někdo o tom věděl. Ale samozřejmě eh, je to dobrý program a, a malé a střední podniky skutečně jsou páteří ekonomiky, jak řekla paní McClarken. V naší skupině se snažíme být aktivnější a my vlastně jsme uprostřed kampaně, která se zabývá eh, chytré regulace a zjednodušení pravidel. O tom tady byla řeč. A ambice je, aby tedy eh, chom měli o 25 eh, méně do, do, do roku 2012, o 25 méně administrativní zátěže. Otázka je, podařilo se nám to, my třeba ve Švédsku o tom mluvíme už léta letoucí a alespoň tedy moje e, vláda se snaží, ale ačkoliv podporu, tak stejně mám dojem, že se nedělá dost. Dále je tam tedy e, zjednodušený přístup k financování a zjednodušení k trhu. A to i v jiných členských zemích. To všechno tady máme zmíněno. Podnikatelský duch to je také důležitá věc. Když tady čtu v textu, že pouze 45 občanů a méně než 40 žen eh, by chtělo být eh, samostatnými, tak to je skutečně mnohem méně než ve Spojených státech. Já třeba eh, znám hlasy teenagerů, kteří říkají, eh, chtěl bych eh, být lékařem nebo chtěl bych v televizi sestavovat program. Určitě nechci být samostatný podnikatel, to by bylo těžké v životě. Já myslím, že právě tady je to třeba změnit tento přístup, protože právě tito samostatní podnikatelé, ti jsou tady tím zdrojem zaměstnanosti a e, růstu. Teď bychom měli tedy podpořit, více podpořit. Já si vzpomínám na e, slyšení v Ekonu s panem Dragim, guvernérem ECB. A ECB má e, tady tyto dlouhodobé eh, refinancovací operace, eh, za což byli kritizováni. A pan Draghi ovšem říká, že tyto peníze, na rozdíl od eh, těch, které mají tedy jaksi nepřímo tec, že vlastně mají nepřímo tec do reálné ekonomiky. Já myslím, že to tak není pravda, že to se možná trošku eh, zmírňuje to některé potíže, ale to je všechno. Ale eh, jde o to, že eh, půjčování peněz malým středním podnikům, že vlastně nic to pořádně nezměnilo. Čili jejich situace je dosti špatná, no, ačkoliv teď třeba mají přístup penězům, tak pořád jejich využívání je riskantní. Ještě tady jedna věc, o které by se chtěl změnit a zmínit a musím říct, že ta poznámka nebude příliš příznivě nakloněná Eh, společné zemědělské politice. No, já myslím, že eh, tento sektor zemědělství je pro nás velice důležitý. Tam můžeme udělat více a tam to je doména malých a středních podniků Tak A mě by zajímalo, co si o tom myslí paní zpravodajka komise. Tady možná bychom mohli dělat víc. A další krok by třeba mohl být takový, že eh, Možná by si podnikatelé mohli být schopni financovat eh, svou činnost sami více, ve větší míře. Eh, komise tady hovoří o možnosti vytvořit 5300 eh, pracovních míst, a umožnit takto mladým lidem, aby si zakládali vlastní firmy. firmy, tak to je velice zajímavá ambice, ale možná byste mohli trošku to rozvést, nakolik je to reálné. Těch 5300 míst, dobře, ale je to poměrně málo, když se podíváte na míru nezaměstnosti v některých zemí. Dobře, já už to nebudu rozvádět, ale myslím si, že ta nezaměstnanost mládeže, to patří k těm nejcitlivějším věcem, jimiž bychom se měli zabývat v Evropské unii. To je příčinou eh, vážného politického napětí ve starší Evropě. Já tedy, eh, paní zpravodajce, děkuji. Myslím, že se široce shodujeme a velice rád si poslechnu, co nám k tomu může říct komise. Děkuji vám. Um, děkuji mnohokrát za tyto body. Pro zajímavost zmínil jste, že guvernér centrální banky tady byl dnes, já se s ním mám sednat zítra, protože jsem byl jako předseda výboru pozván na zásadní konferenci ve Frankfurtu právě v ECB, kde budu přednášet právě k problematice růstu eh, a konkurenceschopnosti v evropské ekonomice. Tím jste mi tedy nabídli spoustu inspirace. Zítra dopoledne bude eh, předsedat kolegyně. Pan Dion, prosím. Jsem také zpravodajka a jsem ráda, že mluvím po panu Šmitovi, protože chci navázat na dvě věci, které zmínil. Shodneme se v mnoha věcech a já zpravodajku plně podporuji. Co mi trochu vadí, je to, že v souvislosti s malými středními podniky tady máme rent tape a příslušné otázky. Dělala jsem totiž studii o malých a středních podnicích eh, v Bádensku, Württembersku, odkud pocházím, ve strojírenství a tam se jasně ukázalo, že malé a střední podniky si váží toho ekologického zákonodárství, pokud je rozumné, protože jde o to získat nové trhy a Vysoké standardy na domácím trhu jim poskytují také konkurenční výhodu. Takže zelená ekonomika a její zezelenění to ano, ale zákonodárství musí být spolehlivé a koherentní. To je to, co mi vždycky říkali. Pokud je o koherentnost, budu pokračovat otázka nezaměstnanosti mládeže. Když diskutujeme tuto věc právě v souvislosti s malými a středními podniky, musíme také dbát na to, že existují různé strategie členských států a například jedna z nich, která se osvědčila v Německu v boji proti nezaměstnanosti mladých, duální systém vzdělávání, to teď vzájemným uznáváním profesních kvalifikací a na základě návrhu komise by se mohlo dostat pod tlak koherentnost. Já myslím, že na evropské úrovni musíme dbát nejen na to, aby byly k dispozici finance, ale abychom měli koherentní legislativu a otázka malých a středních podniků se táhne jako červená nit celým zákonodárstvím EU. Komise eh, chápu její pozici, ale není možné, abychom si mysleli, že v jiných oblastech už jsme toho dosáhli. Vydali jsme velké částky, ale v některých oblastech, jak už jsem říkala, profesní vzdělávání a jsou další, které bychom mohli ještě proskoumat, zda brání nebo podporují eh, malé a střední podniky. A to je vše. Děkuji. Thank you very much. Uh, and then... Děkuji mnohokrát a nakonec pan Dion, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já vám to tady nechci kazit, ale eh, můj názor je poměrně odlišný od toho, co zaznělo. Někdy mě totiž zaráží, a máte jedna věc, pokud se o něco snažím tady v Evropském parlamentu, stejně jako u nás eh, na, eh, v naší zemi, tak se rozhodně snažíme podporovat malá střední podniky, než by byl náš cíl rozdílný, ale někdy získává dojem, že to, eh, ti, co byli dříve liberálové, se stali socialisty a ti, co byli dříve socialisté, jsou dnes liberální. Pokud se totiž podívám na vaše dnešní reakce a vystoupení, tak eh, pro mě to zní jako nějaký nástroj centrálního plánování se spoustou byrokracie, se spoustou hodnocení a evaluace, monitoringu eh, a spoustou práce pro státní úředníky, Eh, prostě něco, co eh, eh, by se poměrně uplatnilo v bývalém Sovětském svazu. A malý podnikatel má dva požadavky, jednak přístup k financím a za druhé snížení byrokracie a to, aby se mohl zbavit všech těchto předpisů evropských i vnitrostátních, které mu komplikují cestu k tomu, čím chtějí být, tedy chtějí být podnikateli. Pokud plánujete založit vlastní podnik, děláte tu zásadní chybu, že to, co chcete podporovat, je volné myšlení, inovace, e, lidská iniciativa. Chcete lidem skutečně dát možnost stát se motorem hospodářství, ale my tady, jakožto byrokraté, nebo politici, uvažujeme o tom, co by pro ekonomiku bylo nejlepší a jak můžeme využít podnikatele k tomu, abychom těchto cílů dosáhli. A s celým tímto přístupem mám problém. Místo, abychom vytvářeli zase další program s omezeným množstvím prostředků, 2,5 milionu nám neudělá nic, prostě ten efekt bude minimální, 500 pracovních míst možná. Ale zajímavé pro část komise, která rozhodně potřebuje eh, dostat nějaký pracovní úkol, je, že pokud centralizujeme přístup k financím na málo nástrojů na evropské úrovni, pak je decentralizujete, tak aby byly k dispozici snáze na místní úrovni, pak pomáháte malým pracov- a středním podnikům. Pokud uděláte ten test malého středního podnikání, zjistíte, že dnes se v Evropském parlamentu v tomto směru nic nepřipravuje. A pokud bychom to udělali, tak bychom opravdu těm malým podnikatelům pomohli, ne těmi programy, které máme tady. Pokud se to nějak zásadně nezmění, tak já tuto cestu podpořit nemohu. Děkuji. Ale děkuji za upřímné připomínky. Rozhodně nás čeká živá diskuse. Tím jste inspiroval paní Gepard. Chcete se prosím vyjádřit? A pak dám slovo také stručně komisi, protože už nám nezbývá moc času. Paní Gepard. Děkuji. Eh, já se chci brán, ohradit vůči tomu, že by sociální demokraté byli liberální, že by se liberalizovali. Eh, to ne. Eh, nechceme podpořit ani plánovanou ekonomiku, ani liberalizaci a to musím jasně říci. Chci říci, že musíme zajistit, aby bylo co možná nejméně byrokracie, protože to je jedno z témat, které se týká mnoha lidí intenzivně, jde o účetnictví a podobně a musíme zvážit, jakým způsobem postupovat. Méně byrokracie neznamená ovšem deregulaci a potřebujeme také společná pravidla. Také jsem udělala zkušenost při jednání s malými a středními podniky, které pravidelně navštěvuji, že pro ně je jedna věc mimořádně důležitá, to říkají vždy. Nám je jedno, jaká pravidla mít budeme. Pro nás je důležitá, aby se ta pravidla stále neměnila tak, abychom měli spolehlivý základ. To je, myslím, alfa omega toho, co potřebujeme. To znamená ne, ne neustálé změny pravidel, zákonů, předpokladů a podobně, tak, aby mohly malé a střední podniky spolehlivě plánovat a pracovat. To je pro ně daleko důležitější než ostatní body. Druhá věc, samozřejmě otázka definice je znaků jakosti. To je věc, kterou musíme udělat, protože je to důležité i pro malé střední podniky zejména tam, kde mají mezery na trhu, kde se uplatňují. To jsou mezery na trhu, kde mohou uplatnit své mimořádné produkty, zejména v oblasti strojírenství, technické produkty, které nemají velké odbytiště, které jsou ale přitom důležité, to je ta oblast, kde působí celá řada malých a středních podniků a potřebují tam novou kvalitu. A třetí bod, o kterém se chci zmínit, je to, že je tu otázka možnosti financování, zejména v oblasti v období hospodářské krize, finanční krize. A přitom v, tomto dobí, v této době mají banky celou řadu překážek, které kladou malým a středním podnikům a pro ně je to obtížné potom. A i tady musíme my jednat, abychom pokročili. To znamená pokusit se konkrétně věnovat se problémům, které jsou palčivé pro malé a střední podniky, to je eh, lepší, než dělat úžasný program, ve kterém bude vše reagovat konkrétně na jejich otázky, které jsou pro ně důležité. Děkuji. Well, thank you. Děkuji mnohokrát. Já s panem Dionem do značné míry sympatizuji, protože vidím, že v tomto programu je možná trošku matoucí linie mezi tím, co bychom měli dělat politicky, například zlepšování rámcových podmínek a těmi kroky, které by byly financovány, jako například přístup k financím a přístup na trh což si myslím, že z hlediska informací, trh služeb například, eh, jednotné kontaktní body, jednotná kontaktní místa rozhodně potřebují um, propagaci, protože se to týká přístupu k tržním příležitostem a většina středních podniků a malých podniků o tom vůbec neví. A tady se nemohu udržet a musím připomenout význam využívání, zadávání veřejných zakázek takovým způsobem, aby i malé a střední podniky tam měly přístup. Inovativní prvky jsou nezbytné, což vždycky jde ruku v ruce s podnikáním, proto nabídnu vlastní pozměvací návrh, který jistě paní Rule taky podpoří. Nemáme mnoho času, ale pan Hebr, chtěl byste se vyjádřit stručně a pak dám slovo opět zpravodaj. Zpravodajce, Děkuji mnohokrát, pane předsedo chci reagovat na několik platných postřehů. Jednak ehm, Eh, víme, že Kosmo má eh, eh, takový rozpočet, že se zaměří jenom na 66 kroků, které budou zaměřeny na přímou podporu přístupu k financím pro malé střední podniky, 20 budou na, půjde na služby, služby malým a středním podnikům a zbytek, což už není mnoho, je malý rozpočet, ale zcela jistě může mít podstatné účinky pro podnikatelské prostředí, jak jste zmínil, pane Harbre. My eh, stanovíme priority ve čtyřech oblastech a budu na to reagovat, co tady bylo sděleno. Jednak přístup k finančním prostředkům, rizikový kapitál, to je jenom jeden z nástrojů, které se nabíjí, nabízí. Um, to je Kosmo jenom jedna z, jeden z nástrojů pro podporu účasti tohoto rizikového kapitálu. Kromě nástrojů v horizontu 2020 v členských státech my nechceme konkurovat, chceme doplňovat tyto nástroje, zaměřovat se na přeshraniční prvky. Paní McClarkin. A druhý cíl se zaměřuje na zlepšení přístupu na trhy, což jste také správně uvedla Přístup na trhy je velmi důležitý. Internacionalizace v této chvíli náš generální ředitel pan Kahera je v Brazílii a chystá se do Uruguay a Chile, kde ho doprovázejí zástupci 30 společností, které by rády využili příležitosti, které nabízí latinskoamerický a brazilský trh zvlášť. My chceme mapovat, my nechceme vytvářet duplicity, chceme zpřístupňovat informace, jak jste zmínili, není to snadné. A proto chceme využít takového portálu pro označování, nikoli vytvoření nějaké monstrozní databáze, která by eh, byla velmi obtížně udržovatelná. K internacionalizaci, pane Vortazary, máte pravdu, že tady je obrovský potenciál. Chceme se zaměřit na specifické aspekty, například pomoc malým a středním podnikům eh, s problematikou ochrany duševního vlastnictví v třetích zemích. Nebudu je jmenovat, ale vy si domyslíte, které to jsou. Další třetí prioritou je přístup, eh, eh, je podpora podnikatelského ducha příklad toho, jak eh, malý objem prostředků může mít velké účinky. V roce 2007 trvalo 12 dnů, než se vytvořila společnost, zaregistrovala dnes v, roce, eh, v letošním roce 7 dnů trvá registrace společnosti eh, průměrně podnikatelský duch. My chceme pokračovat v několika iniciativách CIP Erasmus pro podnikatele. Mladí podnikatele v rámci Erasmu mohou získat zkušenost, praxi u zkušených podnikatelů. My chceme také podporovat síť pro velvyslankyně podnikatelek z řad žen, tedy e, to jsou jenom příklady toho, jak chceme podporovat podnikatelského ducha. A poslední čtvrtá priorita je zlepšování podnikatelského prostředí. My chceme být zaměřeni na všechny sektory, všechny malé střední podniky, všechny podniky. A samozřejmě tímto programem vytváříme pracovní místa. poznámka panu De Jongovi. Ehm, pokud se podíváme na hodnocení hodnotící zpráv CIP, kde Eh, skutečně vznikala pracovní místa na základě dotací z CIPu. Paní Rule, chci říci, že koherence, konkurenceschopnost je důležité. Eh, konkurenceschopnost nejde proti trvalé udržitelnosti, je to pouze o koherentním přístupu. A dále cestovní ruch. Tam existuje specifická oblast podle Lisabonské smlouvy. My chceme podporovat cestovní ruch v našich zemích a i s malým objemem finančních prostředků můžeme podpořit nejrůznější akce a kroky, které doplní eh, již stávající činnost členských států. Já doufám, že s těmito slovy jsem odpověděl na většinu z vašich otázek, ale velice rád se s vámi domluvím ještě bilaterálně, pokud budete ode mě potřebovat další odpovědi. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To bylo velmi užitečné a velmi stručné. V odpovědích ještě dám slovo paní McClarkin, prosím. A... Děkuji vám. Já eh, s panem Dižonem se v sentimentu velice shoduje a já musím říct, že v mém volebním okrsku eh, si malé a střední podniky přejí spíše, aby politici jim do života nezasahovali. Toto je vlastně eh, jejich, jejich přístup, mají pocit, že za tu byrokracii jsme hlavně zodpovědními. Já myslím, že je třeba, aby výbor ITRE měl tady k tomu skutečně jasné stanovisko našeho výboru IMCO, protože my tady hovoříme o dvou a dvě a půl miliardách, ne milionech, ale miliardách, čili skutečně to je více než kosmetická částka. Já myslím, že my se tady snažíme říct nějaké projekty, máme tady určité mm, eh, eh, zprávy, tiskové a tak dále. Já myslím, že by nebylo dobré, kdybychom eh, se soustředili na jednu nebo vybrané odvětví ekonomiky. Já myslím, že bychom tam měli tedy být spíše nebo udržovat do té plošné úrovně. Já si myslím, že bychom se měli soustředovat na to, jakým způsobem podniky osvobozovat a jak tedy eh, posilovat podnikatele. Eh, tady je důležité, aby měli samozřejmě snadnější přístup k penězům. A jestliže budete zítra hovořit s ECB, tak eh, prosím připomněte, připomeňte jim, že je třeba aby peníze, které, které uvolňuje Evropská centrální banka, aby se skutečně dostaly do reálné ekonomiky. A já bych eh, chtěla říci komisi, aby se zaměřila zejména na druhou část finančního instrumentu rozpočtu, poněvadž eh, tady by eh, skutečně bylo třeba, aby toto bylo dáno dispozici malým a středním podnikům, protože tady skutečně jde hlavně o náklady administrativní, ty můžeme ovlivnit, eh, protože jde tady o to, aby ty peníze dostali, dostali na rozumné účely a aby je dostali relativně snadno. Já si myslím, že tento instrument skutečně může eh, posílit zaměstnanost hodně. Dobře, děkuji vám. Takže eh, překlad vašeho stanoviska eh, to zadáme příští týden. 7. Eh, června budeme mít konec pro pozměňovací návrhy a 10. července hlasujeme ve výboru, takže děkuji vám. No a teď ještě poslední bod. Dneska máme trošku spoždění Eh, paní Galo, ptám, dívám se, jestli je tady paní Schmidt, ano, pan Živěc, ne, paní Rujle, ano, čili máme tady několik pozměňovacích, teda několik stínových zpravodajů, ale já myslím, že bychom si měli na začátek eh, prohlédnout prezentaci komise k celému tomuto návrhu, který vítám. Eh, máme na to pouze 20 minut, takže prosím, soustředíme se na prezentaci a možná, že Eh, potom tu diskusi s sínovým zpravodaj se necháme na nějaké příští zasedání. Takže já vám nyní dám slovo, uvěte nás do problematiky, uvěte nás do tohoto nového návrhu. Eh, děkuji, pane předsedo. Děkuji, jenom jsem chtěla ujistit my samozřejmě to se, my, díky tomu se mi podaří získat čas, eh, protože první otázka, která se mi naskýtá již pro eh, takové diskusní kolečko. V této souvislosti chci zdůraznit, že tato diskuse má zásadní význam, protože se to týká postavení Evropské unii, unie eh, v a její roli v technickém pokroku na celosvětovém měřítku. Internetová ekonomika má zásadní význam pro vytváření pracovních míst a představuje 800 miliard eur do roku 2016, tedy 5 HDP Unie. Jsme si vědomi, že Evropská unie nemůže zůstat na okraji rozvoje v důsledku s a v důsledku absence ehm, ehm, jednotného trhu jsme si vědomi také to, že pokud budou digitální služby neinteroperabilní mezi členskými státy, eh, bude to velký problém. Proto bych ráda. Vypíchla to podstatné. Ehm, chtěla bych zmínit čtyři aspekty a e, také bych reagovala na čtyři první otázky, e, na které pak bude mít komise příležitost odpovědět. První věc je zřejmé, že bych mohla přivítat návrh Evropské komise v tomto smyslu a velmi vítám skutečnost, že finanční nástroje pro digitální agendu jsou konečně na stole a doufám, že budou velice rychle uplatňovány v praxi, tak aby programové období mohlo začít bez prodlení. Eh, za druhé, chtěla bych zmínit, že eh, pokud se nemýlíme, vytváří se zcela jasný konsensus k této otázce Evropská unie chce pomáhat izolovaným regionům, které mají nižší hustotu obyvatelstva a to tak, aby projekty společného významu v tomto smyslu, aby byla obnovena infrastruktura v těchto říce osídlených regionech, které jsou vzdálené a které chtějí zpřístupnit služby všem obyvatelům EU. Evropská unie bude muset jednat jenom tam, kde něco chybí. Eh, kde jsou nedostatky. Smysl výzkumu se ukazuje eh, důležitý v tom, aby nevznikalo narušení hospodářské soutěže, která by, které by demotivovalo soukromý sektor. Dále za třetí zdůrazňuji sekci tři přílohy v, této, v té souvislosti, že Evropská unie tam může prokázat přidanou hodnotu. A to tak, že když vzniknou projekty jako Europeana, která nabízí více jazyčné služby, tak to velmi pomůže. Chci doplnit, že opětovné využití veřejně přístupných údajů eh, nabízí potenciál 40 miliard ročně pro jakož eh, to Eh, hybnou sílu pro Evropu. A za čtvrté, velice vítám skutečnost, že si Evropská komise zvolila koncepci neutrality, technologické neutrality, jakožto hlavního kritéria pro volbu projektů, eh, které jsou projekty společného zájmu. A zcela jistě eh, chápu, že kolegové se chtějí také vyjádřit, ale já bych se ráda nyní rovnou vyjádřila k tomu, že bych položila otázky komisi Tedy, které jsou zainteresované subjekty, s nimiž se komise sešla, mm, tak, aby projekty společného zájmu eh, byly v tomto smyslu blíže osvětleny. Já bych ráda věděla, jaká kritéria eh, v tomto smyslu komise zvolila pro výběr. A co se eh, týče těch 9 miliard v souvislosti s telekomunikačními sítěmi, 7 miliard na infrastrukturní sítě a 2,2 miliardy na eh, digitální služby. Jakým způsobem chce komise rozhodovat o rozdělení těchto finančních prostředků a zajímalo by nás, zda tam také v tom návrhu eh, počítá s problematikou nabídky a poptávky, tak aby bylo možné eh, na základě toho se eh, ujmout odpovědnosti hm, a reagovat na poptávku v této souvislosti je důležité podporovat průkopnické uživatele Mm, především eh, ve vytváření poptávky po digitálních službách. To je něco, co je důležité pro životnost ekonomiky. Další otázka. Jak komise chce uplatňovat reformy této oblasti. Bude například přistupovat k tomu, že v, po, v polovině programového období bude třeba eh, uplatněna část finančních prostředků, ty eh, zbývající dvě miliardy, pokud nebudou vyčerpány, tak jakým způsobem k tomu komise přistoupí. A nyní tady bych uzavřela. Eh, předpokládá se nějaká propagační kampaň tak, aby byly zainteresované subjekty o tomto novém mechanismu informovány. Tady mám například na mysli informace pro eh, regionální zprávu. Rozhodně se těším na vystoupení komise a těším se na to, že mi odpoví otázky a děkuji vám za pozornost. Good. Well, I hope going to have time for the question for, for the... Tak eh, my tady, tady toho času nebudeme mít moc, ale eh, eh, já bych možná ještě tady paní Schmidt, paní Riel, zeptal se, jestli máte nějaké otázky, nebo jestli jste spokojeni, jestli skutečně byly postiženy veškeré ty hlavní body. Dobře, tak eh, je to v pořádku. Já tady mám taky nějaké body, no aspoň jeden. Já si myslím, že problém je momentálně v tom, jakým způsobem překlenout tu mezeru mezi očekáváními komise a členských zemích. Protože univerzální 30 megabitový eh, broadband plus ještě ambice pokrýt eh, takové a takové procento eh, evropské populace a e, samozřejmě my zatím tady e, nevíme, e, možná, že budeme mít potíže se vůbec přiblížit k těm cílům. Čili já si myslím, že tady skutečně určité, určité řešení je. Já každopádně chci přivítat pana zástupce Digital Information Society, takže eh, také tady budeme mít eh, prezentaci a eh, doufáme, že tedy se dozvíme mnoho užitečných věcí. Ano, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím to vpravit do 15 minut. minut. Takže prosím další snímek. Takže Connecting Europe Facility. Co to znamená, tato Connecting Europe Facility? Je to Eh, de facto vybavit, jde, jde o to vybavit evropskou ekonomiku pro budoucnost. Ano, máme tady určité rozdíly mezi různými eh, studiemi, ale mělo by to stát až 270 miliard euro, abychom se propojili v Evropě eh, ultrarychlým broadbandem do roku 2020. Dá se říci, že investice v současné době mm, jsou eh, daleko skromnější a zdá se, že toho nebude více než 50 miliard ze strany privátních operátorů. A toto, když tedy dohromady dáme eh, s tím, co máme my eh, za peníze v rozpočtu, tak to je 9,2 bilionu, tedy miliard. Takže Toto jsou nástroje, které eh, by nám mohly pomoci. Budou to granty, budou to další finanční nástroje a pomocí grantu zejména tedy by to měly být eh, ty služby, zatímco infrastruktura eh, se bude spolehat spíše na jakousi směs grantů a finančních nástrojů. A to jsou různé oblasti, ve kterých prostě zasahujeme. Hlavně jde o to, abychom eh, se příliš eh, nespolehali na to, že eh, trh to vyřeší všechno sám, protože ne ve všech oblastech si s tím trh poradí sám. To není ekonomicky úplně životaschopné. Čili my očekáváme, že bychom měli na pomoci jakémusi pakovému efektu tím, že prostředky na infrastrukturu budou tak šestkrát až sedmkrát vyšší pomocí evropských investičních eh, fondů než to, co dá k dispozici komise. Mělo by se mm, připojit 45 milionů domácnosti na eh, širokopásmové připojení. Takže tady jsou ta, ty evropské investice na tabulce. Eh, současná odveň investic není dostatečně efektivní a zatím tedy nedošlo k dohodě mezi eh, stávajícími provozovateli a novými investory o tom, jak by měla být eh, rizika rozložena, náklady rozloženy. Máme tady o situaci credit crunch a tak dále. Čili eh, zejména na venkově to je obchodní Eh, málo zajímavé, poněvadž je tam příliš nízká hustota eh, osídlení na to, aby eh, to bylo zajímavé pro privátní investory. Evropská komise proto se pokouší o e, jakési digitální služby, které by byly financovány sice členskými zeměmi, ale bude tady jakýsi e, společný překryv. My tady máme programy ICTPSP a e, tady hodně hovoříme o pilotních eh, projektech a eh, jejich eh, tedy ve velkém měřítku v rámci SIP. Některé další nabřené služby jsou tady úplně nové a když se podíváme na další snímek, tak tady je ta mezera, ta propast mezi poptávkou a nabídkou. Když se podíváme eh, výhledem do dalších deseti let, tak eh, dá se říci, že eh, těžko víme, s jakými aplikacemi přijde trh, ale my víme, jak to vypadá dnes. Například v rámci projektů FP7, které financujeme už dnes. My víme, že je vhodné předpokládat, že do budoucna bude daleko větší množství požadavků na využití širokopásmového eh, spojení. Před deseti lety nikdo nic nevěděl o Dropboxu, Facebooku, cloud computing a tak dále, Skynetu. Čili to je trend, který bude pokračovat v příštích sedmi letech také a samozřejmě i poté. Já bych tady rád eh, trošku zdůraznil více eh, to, že, jak ukazuje další snímek, už teď jsme poněkud ve skluzu v oblasti ultrarychlého broadbandu. Je pravda, eh, že my tady žádáme, o technolo- žádáme technologickou neutralitu, protože nevíme, co bude v roce 2020 za Eh, požadavky. Třeba satelity možná dneska te, te mají určitou mm, maximální kapacitu a ta může být daleko překročená do budoucna. Nicméně ukazuje se, že Eh, pokud se týče té nabídky, tak my jsme eh, velmi pozadu za konkurencemi. Třeba cloud computing bude vyžadovat daleko symetričtější širokopasové připojení a to je důležité, poněvadž eh, konkurenceschopnost malých a středních podniků v příštích 20 letech bude velice závislá na cloud computingu. A když se podíváme na příští snímek, tak tady vidíme vlevo máme Japonsko a Koreu, to je eh, tady vidíme, že eh, v tom mezinárodním srovnání eh, většina členských zemí nebo většina evropských zemí Eh, jsou eh, hluboko za průměrem OECD. Eh, třeba Slovensko a Pobaltí ty jsou na tom dobře, ale hm, dále je to výda. Máme veliké spoždění zejména v budování optických sítí. Když se podíváte zase ještě o snímek dále a na cíle tomu, abychom mohli tedy mít udržitelný eh, hospodářský růst a zároveň eh, sociální soudržnost. Takže aby jestliže všichni Evropané do roku 2020 by měli mít eh, přístup k 30 megabajtovém připojení a aspoň polovina ke 100 megabajtovému, tak megabitovému, tak tady vlastně vidíme, že tady potřebujeme jednak investice a na druhé straně je třeba umožnit používání interoperabilních digitálních služeb. To znamená, že bude třeba propojovat stávající platformy na národní úroveň. My tedy čekáme, že bychom tady měli nějaké nové platformy, které bychom měli eh, nahradit, eh, které by měly nahradit ty stávající národní věci. To tak určitě není. Eh, tady tyto operační cíle de facto opakují to, co už bylo řečeno o životaschopnosti broadbandových projektů. Čili opět eh, ne, ne všude je to hm, ekonomicky zatím zúvodnitelné. Takže eh, politika je asi taková zásady politiky. Kde chceme zasahovat? Naším prioritou by neměly být městské oblasti, poněvadž tady s tím by si měl poradit trh v příštích letech, anebo už se tam něco děje. Třeba v některých městech, jako je Stockholm, tak tam skutečně je FTTH velmi rychlý. Eh, vymýšlet spojení. Eh, v příměstských oblastech eh, je to hodně záleží na hustotě osídlení a také na vůli investorů, to znamená členských zemí nebo soukromých investorů, jako jsou třeba telekomunikační společnosti, ale také třeba další infrastrukturní firmy nebo města. Eh, pokud se týče venkova, tak eh, tam skutečně není motivace. Tady vidíme, eh, že máme zhruba náklady 2,5 tisíce eur na připojení domácnosti. Takové vypadají náklady a skutečně to trh platit nebude. Takže kdo by měli být příjemci eh, CEF? Taky měly by to být samozřejmě telekomy, utility, eh, místní, eh, městské, regionální orgány a možná nové aliance a také investiční společnosti, které se budou chtít zapojovat do takovýchto projektů CEF k tomu by mohli eh, patřit všichni ti, o kterých jsme už hovořili. A když se podíváme na další snímek, tak eh, toto pochází ze studie Evropské investiční banky. Eh, zde se kombinuje řada různých scénářů, které jsou daleko ambicioznější. A máme tady i maximální scénář a tady to je 220 miliard eur, tak je vyčísleno množství eh, potřebných investic. A samozřejmě spoleháme také na to, že už máme oblasti pokryté například kabelovým připojením. Eh, nicméně ne, ne ne všechny české země mají kabely generace 3.0 když se podíváme ještě eh, na eh, digitální služby, opět, eh, jak by to tedy mělo být, to znamená, že je třeba vybudovat tu základní úroveň infrastruktury, vytvořit platformu pro nové, nová odvětví. To určitě nám povede k velkým úsporám, k nové infrastruktuře a tak dále. My tedy počítáme, že bychom mohli třeba ušetřit až 50 miliard eur tím, že umožníme, aby evropské podniky eh, prostřednictvím, řekněme, obchodních komor se mohly eh, dostat k údajům z jiných eh, zemí. To znamená, tak to se ušetří spousta papírové práce u těchto firm. Když se podíváme na služby, tak také máme služby týkající se tzv. chytrých nebo inteligentních sítí, což eh, je velice eh, tak eh, důležité pro propojení v Evropě. A to znamená, že potřebujeme také já vím, například inteligentní měřiče spotřeby, ty musí být zasíťované a tak dále. No a jak již tady bylo řečeno, Eh, jsou tady další služby, které mají eh, spíše eh, menší ekonomický význam, ale třeba mohou fungovat v oblasti internetu, kulturního dědictví a tak podobně. To je program, který už tedy máme pokryt jinde. Další služby čili e-government, takže k tomu vám můžeme dát daleko mnohem, eh, tedy mnohem více informací, také e-health nebo elektronické identifikace pro zabezpečené transakce. To znamená, že si budete moci eh, celkem eh, levně z jiné členské země eh, provádět transakce pomocí občanského průkazu, který je elektronický nebo eh, já nevím, řidičský průkaz a tak dále, ty nám eh, mohou pomoci. Nebo přístup k informacím veřejného sektoru, jazykové služby, které budou velice důležité pro všechny ty služby, které už jsme tady změnili sdílení dát, eh, mnohojazyčné služby a tak dále. Toto je skutečně důležité. Eh, pan předseda, eh, já bohužel vás budu muset přerušit, protože vy jste nám nyní už řekl to, co je klíčové pro náš investiční program. Já vím, že tady máme ještě další důležité informace o dopadech a řízení. Možná, že by bylo dobré, kdyby paní Galo vám tedy domluvila nějaké setkání také s e, stínovými zpravodaji, ale my každopádně máme kopie, e, které můžeme rozeslat poslancům. Samozřejmě, že governance je důležitá věc, ale také e, to hlediska společného trhu a tak dále. To má řadu důležitých aspektů a skutečně ta rovnováha mezi budováním sítí a eh, mezi jejich využíváním různými službami, to je velice důležité tady. Eh, na to bychom se také chtěli zaměřit. Já vám skutečně chci velice poděkovat za to, že jste eh, mezi nás zavítal a já se omluvám, že nebylo více času. Čili my to nyní máme časově tak do konce května by měla být zpráva rozeslána, tedy zaslána k překladu. Dále o zprávě budeme jednat 20. 21. června, pozměňovací návrhy do 29. A, a hlasování ve výboru 10. říjen, takže času dost. Já vám tedy velice děkuji, paní Galo, a Děkuji vám taky, pane ministeri, za to, že jste byl mezi námi. Takže eh, prosím eh, poslance, aby byli v 15 hodin přesně zde, poněvadž budeme mít veřejně eh, slyšení o vzájemném uznávání kvalifikací, což je de facto naše jedin, náš jediný bod na odpoledne a poté bude následovat setkání koordinátorů. Já vám tedy děkuji, děkuji také všem, kteří nás poslouchali na webu a budeme pokračovat 15 hodin. Děkuji.